So, good morning, everybody. You're very welcome to this day two seminar. Vážení kolegové, já vás vítám na našem semináři Evropského parlamentu eh, pro eh, podávání zpráv o Evropské unii. Já jsem Karen Coleman, já jsem z Irska a těší mě, že budu moderovat dnešní zasedání. Ještě předtím, než začneme, bych vám ráda poskytla některé praktické informace. Týká se to bezpečnosti. Asi pro vás eh, všechny bylo poměrně náročné se sem dneska dostat ehm, přes akreditaci. Předpokládám, že ještě někteří další kolegové jsou stále na akreditaci. Eh, takže přijdou. Jinak, tento seminář eh, je vysílán na internetu. Ehm, zdravím všechny, kteří nás sledují. A potom také bude takzvané video on demand, které bude k dispozici na stránkách Evropského parlamentu po skončení tohoto zasedání. Máme tlumočení v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině a češtině. Eh, budeme mít eh, takovou um, recepci po skončení dnešního dopoledního zasedání. Um, naši kolegové z tiskového oddělení vás potom odvedou na místo, kde se ta recepce bude konat. Eh, také nás velmi zajímá váš feedback eh, na eh, toto zasedání. Prosím vás, abyste vyplnili takové hodnotící formuláře. Pro z vás, kteří se účastnili semináře už včera, vyslechli jste si o tom, jaké jsou, řekněme, problémy s podáváním zpráv o Evropské unii lidem doma. Dnes si vyslechneme několik řečníků na téma tří věcí. Jednak to je evropské veřejné mínění, evropská identita, potom je to opět podávání zpráv o Evropské unii a konečně eh, vyučování eh, kurzu o EU eh, na žurnalistických fakultách. Takže zase by mě zajímalo, co si o tom všem myslíte. Nejprve budeme mít panelovou diskusi o evropském veřejném mínění, evropské identitě. To je zejména zajímavé ve světle minulých tedy voleb do Evropského parlamentu v minulém roce. Je to zajímavé taky z pohledu toho, o co se média nejvíce zajímala před těmito volbami. Takže na to se zaměříme během první části dnešního semináře. Vyslechneme si eh, doktora Richarda Vitekera, který vyučuje na univerzitě v Lestru ve Spojeném království, ehm, profesora Franciska Aldekoa, který vyučuje na Complutense University v Madridu ve Španělsku. Takže eh, Richard, dávám slovo nejprve vám. Eh, děkuji mnohokrát za úvod, děkuji také za pozvání od eh, organiza- organizátorů. Já jsem politolog, takže eh, se zaměřím tak, eh, takto na tuto otázku politologicky. Podívám se tedy na ty otázky evropské a národní během těch voleb v roce 2014. Řeknu něco k veřejnému mínění v téhle oblasti a potom také řeknu něco o tom takzvaném procesu těch špicen kandidáten a jak to potom eh, fungovalo během voleb. Takže nejprve ty volby v roce 2014. Co tam bylo nejdůležitější? Eh, politologové standardně eh, hovoří o takovém eh, o modelu druhého řádu. Tady <clears throat> jde samozřejmě o to, že máme trošku jiný typ voleb než ten národní. Nicméně lidé se tady dostaví k urnám a tam se často stává, že volí pro strany, pro které by doma, do domácích voleb prostě nevolili. Většinou jsou to strany menší nebo méně známá, známé. A e, daří se dobře také opozičním stranám, zejména pokud je to třeba v polovině volebního období e, nějaké vládnoucí strany. E, velmi často podle tohoto modelu se hovoří stále o národních tématech, nikoli o, o, o evropských tématech. Tentokrát rozdíl byl v tom, že hlavní eh, politické skupiny v Evropském parlamentu <clears throat> zaujali přístup, eh, ve kterém se snažili ukázat, že vlastně je ve hře více než dříve. A eh, tím se právě projevily tady tyhle ty kandidatury těch špičkových kandidátů. To znamená, všechny velké skupiny jmenovaly své kandidáty pro k předsedu komise. Tady se vlastně šlo o to, aby se propojily volby do Evropského parlamentu také s tím, kdo bude potom předsedou komise. Tím se snažili vlastně vytvořit jakési pobídky pro to, aby lidé se zajímali o to, co se děje na evropské úrovni. To znamená, že by tedy takovéto volby nebyly volbami druhého řádu. Že by měly stejný význam jako volby doma. Um, různé výzkumy veřejného mínění třeba v roce 2013 ukazovaly, že třeba 57 občanů, 57% občanů v Evropské unii dávají eh, uznávají, že je to eh, dobrý nápad, do, dobrý návrh eh, takhle, aby velké politické strany navrhovaly své špičkové kandidáty pro předsedu komise. K tomu všemu se ještě dostanu. Nejprve bych se podíval na to, jak to vypadalo konkrétně. Takže velmi často vládní strany neměli příliš mnoho vlasů. Například eh, konzervativci v Británii dostali um, um, méně, byli až na třetím místě ve Španělsku. Eh, také vládnoucí strana ztratila 18 procentních bodů proti národním volbám, takže opravdu se ukazovalo v řadě zemí, že vládnoucí strany v těchto volbách nevyhrály také eh, volební účast byla nižší, snížila se eh, snad o polovinu procentního bodu oproti roku 2009. Takže do určité míry to stále byly tedy jakési národní volby druhého řádu. Ale o čem tedy lidé hlavně rozhodovali? <clears throat> Existuje studie evropských voleb, což je akademická studie, která se vytváří na celé evropské úrovni. Eh, tam eh, se zaměřují mezi jiné i na eh, veřejné mínění, kladou celou řadu otázek ohledně těch voleb. Pokud zhrneme všechny odpovědi v Evropské unii, tak vidíme, že hlavním tématem byla ekonomika. Tři hlavní témata byla nezaměstnanost, ekonomický růst a penze, či důchody. Jinak ten celý graf se všemi těmi otázkami vidíte na tomhle uh, slajdu. Dalo by se tedy očekávat, že eh, celý ten kontext byl prostě hospodářská krize, takže není překvapivé, že lidé se zaměřovali na ekonomická témata. Potom ještě nějaká další konkrétní eh, témata. V, ve Velké Británii se hodně hovořilo o e, imigraci, přistěhovalectví, takže asi 42% e, e, voličů říkali, že se věnovali otázkám imigrace. To samozřejmě bylo hlavní téma strany UKIP. Potom také UKIP hovořila hodně o tématu vystoupení Velké Británie z Evropské unie a podobně. Takže tady se vlastně snažili napo- napojit věci, celou řadu témat právě na, na otázku eh, toho setrvání v Evropské unii či nikoli. A právě eh, imigrace je jakoby takovým jednoduchým tématem, které se takhle snadno komunikuje voličům, takže ho hodně využívala konkrétně právě ta eh, strana UKIP. zaměřovali se ku příkladu eh, mnohem více na tato témata, než na domácí témata eh, hodně tedy hovořili o tom, eh, kolik, Evro, kolik Velká Británie utrácí ve svých příspěvcích do Evropské unie, hovořili o zemědělské politice, o politice rybolovu a podobně. A všechno to zase propojovali právě s členstvím v EU. Když se zeptáte lidí, proč volili pro UKIP, často odpovídali, protože jsem nespojen, nespokojen s členstvím Velké Británie v EU. Eh, e eh, samozřejmě tyto otázky se jim trošku podbízely, takže možná eh, byly, ta odpověď v tomto smyslu byly trochu častější, než v případě, kdyby ta otázka jim to takhle nenabízela. Také víme, že když se podíváme třeba na podporu Front National ve Francii, tam um, voliči také často volili pro SN proto, aby vyjádřili nespokojenost s tím, jak je EU řízena. E, samozřejmě se to liší země od zemi, protože e, velmi častým tématem, který voliči jsme zmiňovali například v Německu a Nizozemsku, bylo právě euro. Nicméně tam to bylo asi 13%, kteří říkali, že tedy euro bylo nejdůležitějším tématem. V Nizozemsku důležitým tématem byla také, byly také pravomoci evropských institucí. Takže tohle to tedy ovlivnilo chování voličů. Eh, jinak víme, že euroskeptické strany eh, často získaly hodně hlasů, to už je známá věc. Ehm, víme také, že například tady v Evropském parlamentu je eh, strana eh, evropských konzervativců a reformistů, která je nyní eh, třetí největší v parlamentu, i když vlastně to je taková strana měkkého euroskepticismu, řekněme. Um, také víme, že e, účast ve volbách bohužel nebyla vysoká, zvýšila se třeba pouze v Německu, ve Francii, ale také v Řecku. A to možná bylo také díky profilu těch kandidátů, právě těch špičkových kandidátů v těchto zemích, kde probíhaly ty kampaně. E, protože um, dva kandidáti byli právě z Německa, e, potom dva z Řecka, dva z Francie, ale ten proces zřejmě nefungoval tak, jak byl um, tak, jak se předpokládalo. Když se třeba podíváte na Spojené království, tak tam mm, se eh, ty strany do toho úplně nezapojily. Například eh, Toryové, kteří jsou právě ve skupině EKR, nikoho nenominovali. Eh, zase eh, někteří, mm, někteří jiní, eh, kteří by spadali do socialistické skupiny, nepodporovali Martina Šulce, takže to nějak mm, moc nepublikovali, nezveřejňovali a podobně. Samozřejmě UKIP, ten vůbec, ti vůbec žádného kandidáta z jasných důvodů nejmenovali. Eh, můžeme se také pokusit eh, zjistit trošku více, co si tedy občané mysleli, když využijeme data eh, z výzkumu, který, byl, který si vyžádala právě skupina EKR. <clears throat> Tady bylo, zda lidé věděli, znali ty kandidáty. Tam eh, tedy nebyl seznam nějakých jmen, kde jste se snažili vybrat eh, toho konkrétního kandidáta. Tam opravdu lidé museli říct, zda znají ty kandidáty. Když se podíváte na země, eh, kde tedy máme hlavní tři kandidáty, tak tam také vidíte, že nejvíce lidí vědělo, znalo jména těchto kandidátů, tedy znamená, to znamená v Lucembursku, v Belgii a v Německu. Potom ta čísla ale Eh, výrazně klesla. <laughs> Ve Velké Británii to bylo asi 1% voličů, kteří správně mohli jmenovat aspoň jednoho kandidáta na předsedu komise. Eh, co se tedy týče té kampaně a známosti kandidátů, zas tak dobře to nefungovalo. Potom eh, se také lidi ptali, nakolik sledovali hlavní televizní diskuse. Ve Velké Británii asi 15% respondentů odpovědělo, že je vidělo. No, takže tady je vidět, že eh, lidé věděli o těchto kandidátech poměrně málo, často je ani neznali. Eh, ještě tedy k eh, euroskeptickým stranám v tomto procesu EKR jasně ukázala hned na začátku, že nebudu jmenovat kandidáta, protože věřili, že tam je opravdu omezený, omezená podpora voličů pro celý proces, takže to nezajímá. Taky říkalo, že to zavání federalismem a e, protože federální Evropa nestojí ve smlouvách Evropské unii. E, tenhle ten proces byl e, jaká, jakýsi federální podvod EU, který nepodporovali. Také říkali, že ti kandidáti byli do značné měli zaměnitelní, a e, to kombinováno s tím, že e, byl poměrně malý zájem e, o, vůbec o celý tenhle ten proces ze strany voličů vůbec nemělo cenu tedy někoho jmenovat. Potom také skupina EFD, ta tam právě v této skupině zasedá britská UKIP, ti vůbec nevyjadřovali žádný zájem o celý tenhle ten proces říkali, že to je v podstatě ztráta času i peněz. Ještě poslední věc, ke které bych se chtěl vyjádřit. Změnilo to pohled lidí na volby, na pravděpodobnost, zda tedy půjdou k volbám, zda budou volit? Než se k tomu dostanu, tak bych rád něco řekl ke zjištění evropské studie těch kandidátů ke stranám. To je vlastně podobné už tomu předchozímu grafu. Tady zase Eh, respondenti byli požádáni, aby eh, řekli, které nadnárodní strany eh, jmenují tyto kandidáty. A tady opět vidíte, že země, které jmenovaly tyto kandidáty, tam lidé věděli o nich nejvíce, nejlépe, nejvíce je znali. Takže co pak k tomu můžeme říci k účasti ve volbách, když se na to podíváme na individuální rovině? Ehm, to znamená u jednotlivců, jestli tedy pochopení celé věci jim eh, pomohlo se rozhodnout, například je eh, výzkum eh, Schmidt, Hobolt a Popa z roku 2014. Tam se ukázalo, že tam je tedy celá řada faktorů, které už známe, vysvětlují, proč lidé volují, volby, volí v evropských volbách. To je tedy jednak stran, zájem o o politiku jako taková, potom také otázky příjmu, genderu a podobně. Takže tam jsme měli, že pokud někdo znal Šulce nebo Junkera, to zvýšilo pravděpodobnost eh, toho, že budou volit asi z 35 na 45 Potom také eh, kampaň byla důležitá. To znamená, že pokud jeden z kandidátů navštívil vaši zemi, bylo pravděpodobnější, že půjdete eh, k volbám. To ale se může potom pojít také s celou řadou dalších faktorů. Jak už jsem ale říkal, ve Velké Británii opravdu málo lidí vědělo, kdo ti kandidáti vůbec byli. Když se tady podíváme na agregátní rovinu, tak to mm, mm, rozhodně výrazně nezvýšilo um, účast ve volbách celý tenhle ten proces vybírání kandidátů pro předsedu komisy částečně ovlivnilo e, pravděpodobnost, zda jednotlivec půjde k volbám, ale ten celkový efekt byl poměrně malý a rozhodně to nemělo nějaký transformační vliv na ty volby e, euroskeptické strany e, měly velký úspěch v celé řadě členských států a to do značné míry eh, byla, eh, bylo z důvodu reakce na hospodářskou situaci, neúspěchy hlavních stran a také eh, důležité otázky, jako je například imigrace. Hlavní strany ale samozřejmě stále jsou největšími stranami v Evropském parlamentu a třeba radikální pravice, o které se hodně hovořilo před volbami, zase takový úspěch nezaznamenala. Děkuji. Richarde, to byly zajímavé postřehy a vítám všechny ty z vás, kteří se dostavili během té prezentace. Vítám vás, já se jmenuji Karen Coleman a budu moderovat dnešní dopoledne. Slyšeli jsme zajímavé postřehy a teď otevírám prostor pro diskusy, otázky, ale ještě předtím eh, dám slovo dalšímu řečníkovi a potom teprve bude diskuse. Eh, profesor Francisco Aldekova, je to profesor mezinárodních vztahů a z Univerzity v Madridu. Pane profesore, máte slovo. Děkuji. Za prvé děkuji, že jste mi dali příležitost k vám dnes hovořit. Já se pokusím o stručnost a pokusím se zodpovědět na následující otázky. Jestli existuje evropská identita. Obecně řečeno ano, stále více. I když národní identita je stále důležitější než ta evropská, ale národní identita se trochu uslabuje ve prospěch evropské identity a e, ten vývoj se různí od regionu k regionu, země od země, národnost od národnosti. Ku příkladu u nás ve Španělsku máme národností několik a v různých regionech eh, lidé považují evropskou identitu téměř tak důležitou, jako je identita španělská. Evropská identita je možná zřejmější zvenčí, mimo Evropu, než v Evropě samotné. A je důležitá i pro zahraniční politiku Evropské unie. Já chci říct si jednu věc zcela na rovinu. Ale ještě předtím otázka. Kdo jsou hlavní aktéři, kteří spolu vytvářejí evropskou identitu? Je to Evropský parlament. Máme teď univerzální všeobecné volební právo do Evropského parlamentu a to znamená, že lidé tady teď dokáží pojmenovat evropskou suverenitu a na základě toho se také eh, vlastně podařilo zasadit semínko evropské identity díky Evropského parlamentu. A my teď máme vlastně sedmkrát volby do roka i díky evropským volbám. A evropská identita je ovšem abstraktní koncepce, která se těžko definuje stále ještě je v procesu vývoje, ten proces ještě není dokončen, eh, je vlastně podobná vývoji Evropské unie. Možná, že ta evropská identita je takový soubor pocitů, eh, který, eh, které lidé spojí s tím, odkud přichází, odkud pocházejí a to pak považují za evropskou identitu. Existuje i řada definicí národní identity a lze i nesouhlasit s některými těmi e, definicemi. Někteří tvrdí, že, evropská, že národní identita je důležitější než evropská, jiní zase tvrdí opak. Podle mého je možné mít obě dvě tyto identity, jak evropskou, tak národní. I když ta kompatibilita se podle okolností oslabuje či posiluje. té evropské identitě patří účast, občanství a demokracie. Jak se tedy evropská identita vyvíjí? Je potřeba se podívat na, na kodaňskou deklaraci z roku 1973, tam se o té identitě hovoří. To bylo ještě před prvním rozšířením Evropské unie. To byl první pokus popsat evropskou identitu. ta kodaňská deklarace právě hovoří o vzniku evropské identity a o jejím významu ve světě. Dalším eh, milníkem eh, bylo v roce 1979 zavedení všeobecných voleb do Evropského parlamentu. A potom 14.2.1994 kdy Evropský parlament svým schválením definuje Evropskou unii nejenom jako unii ekonomickou, ale i politickou, která spojuje členské státy a občany Evropy v politickou unii. Jak víte, my jsme ještě tu politickou unii zcela eh, nedopracovali, nedokončili. K velké změně došlo v roce 1989 na konferenci o Maastrichtské smlouvě, kde vznikla myšlenka toho, že Evropská unie je politickou organizací, politickým celkem. A Maastrichtská smlouva obsahuje řadu rysů, které předurčují evropskou identitu. Hovoří se tam o politické povaze Evropské unie, hovoří se tam o evropském občanství, i když můžete být evropským občanem a zároveň i občanem svého státu. A potom tam vznikla myšlenka evropského sociálního modelu. O přání dosáhnout soudržnosti mezi různými regiony. V Masické smlouvě je také poprvé zmíněna koncepce společné obrany. To vše tedy nalezneme v masické smlouvě. Takže to byl vlastně první pokus transformovat společný trh v Evropskou unii, v Evropskou politickou unii. Tehdy to bylo 12 členských států. Čtvrté stádium rozvoje evropské identity eh, pro mě byla eh, byla eh, dohoda, na základě níž vznikla ústavní smlouva Evropské unie. Tam se zúčastnili zástupci vlád a parlamentů členských států, Evropské komise, Evropského parlamentu. A na základě tohoto schromáždění vlastně a tam vznikla eh, myšlenka Evropské unie jako jednotky státu. Tam vlastně bylo poprvé jasně popsáno, co se myslí tou evropskou identitou a evropští občané byli vyzváni, aby se, eh, aby se eh, považovali za evropské občany. Eh, toto schromáždění ne, mělo úspěch v tom směru, že by schválilo Evropskou ústavu, ale dalo vznik Lisabonské smlouvě. A v Lisabonské smlouvě vlastně eh, máme mnoho z toho, co bylo původním účelem tohoto schromáždění, toho takzvaného konventu. A Lisabonská smlouva tedy oslovuje občany, chce, aby se identifikovali jako Evropané a hned v prvním článku stojí, že Evropská unie je unii států a občanů jednotlivců. Byl to pokus trochu odvést pozornost eh, z federální, od federální povahy Evropy a eh, přání přesvědčit občany, aby eh, viděli přímé pojítko mezi sebou a Evropou, aby se viděli jako občany Evropy. A v článku 8 jsou symboly Evropy, jako je evropská měna a evropská vlajka a i uznání různorodosti v rámci Evropy. v Lisabonské smlouvě se tedy občané dočtou, že by měli být součástí Evropské unie, která takovýmto způsobem vzniká, která se buduje a vyvíjí. Ten proces je složitý i eh, bohužel vzhledem k šesti letům eh, ekonomické krize, kterou trpí zvláště státy na jihu Evropy. Za uplynulých šest let občané eh, minimálně eh, na jihu Evropy si příliš neužili ten evropský model tak, jak eh, je zakotven v Lisabonské smlouvě. A to přímé spojení mezi občanem a Evropou, tak jak je popsáno v Lisabonské smlouvě, to je hodně naředěno právě vinou ekonomické krize. Krize se tedy negativně projevila na evropské identitě, ale nepodařilo se jí evropskou identitu zcela paralizovat. Někde zase posílila solidaritu mezi občany vůči Evropě. Z čeho se vlastně evropská identita skládá? Když se vrátíme na začátek, Samotným základem evropské identity je tento parlament, protože jeho poslanci jsou voleni přímo občany Evropy. Rada ministrů eh, ta obsahuje zástupce vlád členských států, ale když se ohlédneme 30-40 let zpátky, tak je to hlavně Evropský parlament, který umožnil a i nadále bude umožňovat posilování evropské identity. Evropský parlament je takovým úhelným kamenem evropské identity. Když se podíváte na úspěchy tohoto parlamentu, ten se zabývá hlavně sociálním modelem, lidskými právy, společnými politikami, takže je to díky práci tohoto parlamentu, kdy eh, můžeme vnímat rozvíjení evropské identity. Ten eh, vývoj evropské identity eh, je také zbržďován, zpomalován. Na vině, jak už jsem řekl, také byla ekonomická krize a z ní vyplývající škrty. Občané vnímají ty škrty jako v zásadě evropské a vnímají je negativně. Nezapomínejme, ale že ta evropská identita eh, vlastně existuje i díky tomu, že polovina sociálních výdajů na světě je vynakládána právě v evropských státech. Takže to umožňuje vlastně nastolení určité rovnováhy mezi eh, komerčními volnými trhy a sociálním státem a jeho politikami. Od roku 1989, od pádu železné opony, vzniká ten sociální model. Ovšem během uplynulých šesti let, během ekonomické krize, se eh, toto poněkud zpomalilo, oslabilo. Evropa má svou identitu i eh, ve světovém měřítku. Lisabonská smlouva definovala, co to vlastně Evropská unie je a také, jaké má odpovědnosti na poli zahraniční politiky. Snaží se zajistit, aby evropská identita sehrála svou úlohu na světové, e, ve světové aréně a e, snaží se vytvářet lepší Evropu a lepší svět. Příkladem toho a toho, jak funguje Evropský parlament, e, je také Evropská strategie bezpečnosti. Evropská identita tedy existuje ve prospěch lepší Evropy a lepšího světa. Další starostí eh, Evropské unie je boj eh, proti chudobě, jak v Evropské unii, tak ve světě. A eh, i toto úsilí posiluje evropskou identitu. A byl jsem požádán, abych ukončil svou prezentaci, takže jenom ještě dvě poznámky. Za prvé, máme tady společnou, společnou diplomatickou službu v Evropě, diplomatické úsilí. Máme model, kde je zapotřebí, aby zahraniční politika členských států byla kompatibilní se zahraniční politikou Evropské unie. A co ještě potřebujeme k potvrzení evropské identity? My potřebujeme dokončit budování politické unie a zajistit, aby Evropská unie se budovala ze spoda nahoru a ne opačně. Potřebujeme tedy další takovou iniciativu, jako byla ta v roce 1994, kdy vznikla Lisabonská eh, eh, smlouva. My potřebujeme tento proces eh, posilovat. Já nevolám po eh, dalším ústavodárném schromáždění, po dalším konventu, ale musíme si zcela jasně uvědomit, v čem spočívá politický model Evropské unie. A poslední poznámka. V nedávných týdnech po teroristických útocích ve Francii jsme svědky vzrůstajících obav o společnou bezpečnost v Evropě. Kdyby se nám podařilo vybudovat společný evropský bezpečnostní systém, i to by přispělo k evropské identitě. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore. Máme pět či deset minut na debatu, na otázky. Ten pán přede mnou se hlásil. Ještě vysvětlím, že když kdokoliv z vás zmáčkne červený knoflík, tak se objevíte na obrazovce. Mám dvě otázky a e, poznámku. Jmenuji se George Playos a jsem profesorem na univerzitě v Aténách, e, katedra komunikace a mediálních studií. Moje první otázka na pana Vitekra. Na základě čeho se domníváte, že Syriza je euroskeptickou stranou? To je moje první otázka. Moje druhá otázka Vzhledem k tomu, že eh, evropská politika není dostatečně dopracovaná, není dokončená, nemyslíte, že je protimluv snažit se definovat na jedné straně evropské a na druhé straně národní? Asi je přirozené propagovat národní politiky, protože evropské politiky nejsou plně dokončené, nejsou plně rozvinuté. To je moje prv, druhá otázka. Děkuji vám. Já dám eh, slovo profesoru Vitekrovi, který odpoví. Děkuji za ty otázky. Já nejsem odborníkem na řeckou politiku a netvrdím, že Syriza spadá do stejné kategorie jako strany Eh, třeba UKIP nebo Front National, spíše nalevo. A myslím, že euroskepticismus se projevuje u řady z těch, kteří jsou nespokojeni s tím, jak to v Řecku funguje a chtějí, aby vystoupil z eurozóny. Takže eh, Syriza u mě nezapadá do takové té tvrdé kategorie euroskepticismu. Myslím, že to celé také vyplývá z obtížné řecké ekonomické situace. My bychom spíše Syrizu definovali jako umírněné euroskeptiky a jejich opozice ale nabývá jiných forem než u jiných takových podobných stran. Co se týče rozdělování evropských a národních problémů, už řadu let v řadě zemí často zahajují politické strany volební kampaň tím, že chtějí vyhlásit referendum eh, proti eh, vládnoucí straně a vyjádřit své mínění. A v takových kampaních se hlavně hovoří o domácí politice a o domácím dění. Cílem těch studií, o nich jsem hovořil, eh, bylo to, jestli všechny volební kampaně takto začínají a nebo jestli se spíše zabývají tím, jaký vliv má Evrop, členství v Evropské unii eh, na eh, život té které země. A myslím, že to druhé právě přibývá. Eh, lidé se zamýšlejí, jakou úlohu jejich stát hraje v Evropské unie a, a rozvíjí se veřejná debata na toto témata. A díky tomuto vývoji je stále obtížnější tyto problémy od sebe nějakým způsobem oddělit asi není tak, tak jednoduché oddělovat tyto dva problémy, jako to bylo v minulosti. Děkuji, Michael. Děkuji. Ten pán vzadu, vaše otázka, prosím. Děkuji. Já mám otázku na profesora Aldekou. Jaký podle vás mělo vliv rozšíření na evropskou identitu? Domnívá se, že rozšíření posílilo evropskou identitu a nebo ji spíše za ta uplynulá léta naředilo? Děkuji vám. Děkuji. Z mého pohledu postupná rozšíření umožnila identifikaci Evropské unie s Evropou, což je velmi významný krok. A od samého počátku toho procesu existovalo několik možných Evrop. Evropa RVHP, Evropa Evropské oblasti volného obchodu, potom ta malá Evropa, která spolupracovala velmi úzce ekonomicky. Takže došlo k identifikaci Evropské unie s Evropou v širším slova smyslu. A potom je možné také vlastně to rozdělit na postupné fáze rozšíření. Slyšíme kritiku, co se týče rozšíření, a já tyto hlasy nezdílím. Když se podíváme na výsledky studií, tak zjišťujeme, že evropská identita je slabší než národní identity, které existují mnohem déle a jsou pevnější. Starší osoby mají silnější evropskou identitu než mladší. A to být opačně, to vychází z jednotlivých průzkumů. A pokud jde o samotné rozšíření, během poslední vlny rozšíření Myslím, že bylo možné vytvořit skutečnou Evropu vlastně. To byl záměr od počátku. A v těchto zemích evropská identita není zcela rozvinutá, dokončena, ale stane se to, protože si uvědomujeme pohyb tímto směrem v nedávných průzkumech a rozumím některým kritikám a analýzám. týkající se právě dopadu procesu rozšíření. Ale já skutečně nepatřím k těm kritickým hlasům, i když jim rozumím. Byla to velká příležitost. Eh, vyskytly se určité vady, ale proces rozšíření umožnil upevnit mír v Evropě a nejlepší zahraniční politika byla právě ta politika rozšíření. Na hranicích Evropské unie v našem sousedství se podařilo rozšířit naši ekonomickou a sociální politiku. A myslím, že rozšíření dokázalo zpomalení vytváření evropské identity, ale vytvořilo to základ, který posiluje Evropu. Děkuji, pane profesore. A tady máme další otázku. Jmenuji se Lars Belger, jsem místo předsedou eh, Dánského svazu novinářů. Otázka pro pana Ovitekera. Děkuji vám za zajímavé názory na toto téma. Jaká je úloha mediálního pokrytí pro tyto euroskeptické strany? My jsme se včera dozvěděli, že ty kritické články nacházejí cestu do médií a může to mít dopad na vzestup euroskeptických eh, stran. A za druhé, nevím, jestli to víte, ale eh, co se stalo s euroskeptickými stranami, když jsou zvoleny do parlamentu? Drží se své skepse a mají stejný postoj k politice po zvolení a budou vlastně zde přítomny po dobu pěti let? Děkuji za ty otázky. Pokud se podívám na tu druhou, tedy co se stane s euroskeptickými stranami. Ano, nad tím jsme velmi bádali a doklady jsou skutečně proti představě, že tito lidé se stanou proevropští, když sem přijdou. A názory a preference se příliš nemění v těchto skupinách a samozřejmě to závisí na tom, co budete v parlamentu dělat a co můžete udělat. Pokud jste spíše mírný euroskeptik, jako jsou eh, členové evropských konzervativců a reformistů, tak eh, máte možnosti ovlivnit politiku tím směrem, který si přejete. A pokud patříte do této kategorie, tak máte možnost eh, věci změnit. Pokud ve skupině EFDD, to znamená, že jste tedy tvrdí euroskeptici, kteří si přejí opustit Evropskou unii, tak vlastně tam je skutečná dilema, do jaké míry se angažovat a zapojovat do jednotlivých politických procesů. A pokud se do toho pustíte, tak to může vypadat jako, že eh, legitimujete instituci, proti které se stavíte. Ale důkazy existují, že, že by se, tedy, ne, důkazy nejsou, že by se, že by se názory měnily po příchodu do Bruselu a spíše vlastně se budou měnit konkrétní postoje europoslanců k, ke, své, k jednotlivým politickým procesům. Tam dochází k velkým eh, odchylkám. Pokud jde o úlohu mediálního pokrytí, to je věc, kterou zatím, kdy zatím nemáme dostatek informací od minulých voleb, ale také máme jednu analýzu a studii toho, jak eh, Eh, volby vlastně ovlivňuje názory lidí a víme z minulých studií, že média mohou být významným faktorem při ovlivňování názorů oběma směry. A, a vlastně zarámování do pozitivního nebo negativního světla může velmi eh, u nových, eh, nových realit věci ovlivnit. A lidé, kteří eh, mají vyšší spotřebu, vlastně eh, médií budou pravděpodobněji volit v evropských volbách. Chcete to komentovat? Ano, prosím. Využiji této otázky, abych eh, jednu věc okomentoval. Týká se to zásadního tématu, na které jsem zapomněl. velká potíž budovat Evropu, protože neexistuje eh, veřejné mínění na evropské úrovni. Existuje veřejné mínění, ale pouze na národní úrovni. A existuje velmi málo témat, kde by se vytvářelo evropské veřejné mínění. A pokud eh, neexistuje evropské veřejné mínění, tak to je velmi obtížné. A měli bychom tedy postoupit o jeden řád výše v tomto směru. Pokud dojde k určité události, tak eh, média o tom budou informovat, ale stále z národního pohledu a proto prostě nemůžeme mít evropské veřejné mínění. A eh, otázka pro vás, dlouho se hlásíte, takže prosím. Ron Brady z Irska. Eh, učím eh, žurnalistiku. Zaprvé eh, dovolil by si krátkou připomínku ke slovu euroskeptik. Nejsem si jist, jak dlouho toto slovo bude užitečné pro nás. Myslím, že nyní popisuje tak velkou pestrost stran, že možná jeho životnost jako oprávněného termínu už se bude pomalu vytrácet. Ale má otázka pro profesora Aldekou. Myslím, že částečně na to odpověděl. Chtěl jsem ho zeptat, proč si myslí, že Evropané se stále více identifikují jako Evropani. Řekl to na začátku svého vystoupení. Vychází to z průzkumu veřejného mínění a kde bychom je našli? Mě by velmi zajímaly tyto průzkumy. A nebo vlastně to vychází pouze z toho, že smlouvy nás vedou tímto směrem. A já bych uvítal více informací od pana profesora na jiné téma, jeho komentáře o obraně, o otázkách evropské identity na východě, protože tam narážíme na velký problém. Naše obrana je z Frantecké aliance s výjimkou Irska, mé země, která není součástí eh, NATO. Ale existence NATO je problémem, když eh, se eh, budete dívat na Rusy, kteří se zbavili Varšavského paktu v naději, že, že protistrana a opozice tedy v Evropě skončí. A máme obranou politiku, která je vlastně obranou politiku Evropy a Ameriky ve skutečnosti a do jaké míry nám to pomůže k evropské identitě? To je moje otázka. Děkuji. Pane profesore, pokud dokážete stručně spojit ty dvě otázky, tak by to bylo skvělé. S velkou radostí. Začnu tedy druhou otázkou. Já jsem řekl, že dochází k identifikaci evropské identity v těch zemích, které začaly přistupovat od roku 2004, ale že ta identifikace s evropskou identitou je menší než v jiných zemích. A to vyplývá z průzkumů, které provádí Evropská unie v Eurobarometru. A já jsem Eurobarometr používal pro odvození tohoto trendu. Po minulých volbách došlo k návratu této otázky, mimo jiné v naší zemi. Pokud jde o to, co jste prohlásil o Severoatlantické alianci, já mám trošku jiný pohled. My zjišťujeme, a to je citelné vlastně ve všech eh, průzkumech, že je nutné rozvíjet eh, evropskou politiku bezpečnosti a obrany, která by byla nezávislá, samostatná. A často budou přijata rozhodnutí, tedy brzy budou přijata rozhodnutí týkající se eh, trvalé obrané spolupráce. Tedy podle článku 246 a myslím, že parlament má také usnesení v tomto smyslu, bude třeba nalézt rovnováhu mezi vývojem v zahraniční politice, kde dochází k větší rovnováze vzhledem k alianci a kde máme vlastně civilní aspekty, ale naší mezinárodní spolupráce a působení, ale podle článku 242 bod 7, kde se hovoří o obrané alianci, tak pro neutrální země jako Irsko to bude mnohem snažší, protože Evropa bude moci vytvořit tuto obranou alianci a bude mít eh, prostředky podobné jako má na to, pokud jde o obranu a z toho bude také těžit evropská identita. Děkuji, pane profesore, děkuji za vaše otázky a přejdeme k eh, druhé části semináře. Můžete zde zůstat, pokud si přejete. Tedy děkujeme doktoru Vitekrovi a profesoru Aldekovi. Okay. Okay, one, one second, very important. Mám tu důležitou informaci o kávě, která bude podávána v sále. Takže za chvilku dostanete kávu, kterou si budete moci odnést ke svému stolku a také proběhne návštěva plenárního sálu ve dvě hodiny. Takže pokud se toho chcete zúčastnit, tak se prosím zapište u stolku za vámi. Takže zatím je diskuse velmi zajímavá a naše druhé téma. Máme čtyři řečníky, kteří se ke mně připojí. Hodně se mluvilo o tom a mluvili jsme o médiích a o tom, jak informují o evropských otázkách. Takže vyslechneme názory čtyř novinářů, kteří se zabývají evropskými, evropskou tematikou a nyní tedy eh, se budeme bavit o informování Evropské unie, evropský pohled vůči národnímu pohledu v pokrytí tedy informací a zpráv a jakým způsobem média se staví k Evropské unii a Káva je tedy zde Představím naše čtyři řečníky, kteří se účastní panelové diskuse. Michal Stabenau z Frankfurter Allgemeine Zeitung v Německu, Ina Strazina, novinářka z Lotyšského rozhlasu a z deníku Latvia z Avize, Adam Černý, a pokusím se vyslovit název novin, je to deník. Hospodářské noviny Je to tedy český deník a Eva Gaspar z Jornal de Negocios z Portugalska. To už bude volnější a já položím několik otázek panelu pro začátek a skutečně uvítám vaši účast. Vím, že jste novináři, řada z vás jste také profesoři, asistenti z novinářských fakult, takže eh, zde máme osoby, které se snaží o to, aby evropská témata byla zajímavá pro čtenáře. Tady do jaké míry je důležité pro konzumenty evropských médií slyšet o evropských otázkách nebo místních otázkách. To bude vždy eh, vlastně důležitější téma pro osoby a možná začneme u vás. Já jsem byl korespondentkou zde v Bruselu od roku 1993 do roku 2002. A skutečně je větší zájem o toto témata a ten zájem byl větší v minulosti, ale ten národní místní přístup k evropským otázkám se posiluje. Takže o stejné, u stejného tématu nemám vůbec eh, představu, jaký je třeba německý pohled na jednu otázku oproti mému. A paradoxálně máme mnohem více komunikačních prostředků k dispozici, ale jsme si mnohem více vzdáleni. Jsme velmi obtížně se dokážeme dorozumět. A jde o překlad a tlumočení. Tady to je skutečný problém. A také Uvedu, uvedu příklad. Protiněmecké pocity jsou dlouhodobě přítomny. A v roce 2012, když experti německé vlády se začali zabývat eh, fondem pro řešení dluhu, tak se nám z anglické verze jsme dostali jeden článek, protože jsme dostávali spoustu zpráv z Bruselu, ale stále méně zpravodajů je přítomno v Bruselu a v Německu a dnes vlastně už nemáme jediného portugalského novináře v Německu. Ani Národní tisková agentura, která měla dva zpravodaje, tak dnes už nemáme žádného. Takže co přichází z Německa, jde skrze francouzská a anglická média a potom je to překládáno do španělštiny a potom se to dostane k nám. Tak když eh, přišel eh, na vrcholu krize v roce 2012 eh, tento článek, tak se nám to dostalo přes anglickou verzi, tedy paktu o, o vyřešení tedy krizu. A termín, tento termín v portugalštině může znamenat odpis, což je účetní termín, anebo to může znamenat něco jiného, tedy eh, teologický pojem, tedy vykoupení z, z hříchu. A ten portugalský překlad právě odkazoval na, toto, na tento teologický per, termín. A výsledek byl ten, že eh, ty Němci se museli zbláznit. Říkají, že jsme líní a nyní chtějí po nás, abychom eh, spláceli dluhy. A to je práce novináře. Prostě nedokáže to sám a musí si být vědom toho, že je třeba používat správná slova, zejména v situaci, kdy se velmi lehce dokážeme rozčílit a musíme být klidní a používat správná slova, správné termíny. A to je naše odpovědnost a tu odpovědnost cítím mnohem více než v minulosti. Děkuji mnohokrát. Možná eh, Adame Černý z, česk, z pohledu českého novináře. Nakolik je obtížné eh, skutečně zaujmout vaše čtenáře při eh, informování o evropských otázkách? Diplomat, diplomati a politici by řekli, že to je velmi dobrá otázka ale to znamená tradičně, že tato otázka, na tak, takovou otázku se těžko odpovídá. A pokusím se odpovědět, proč je těžké skutečně mm, nějakým způsobem zaujmout čtenáře evropskými tématy. A navážeme na minulou argumentaci, kterou jsme právě slyšeli, protože je stále méně přímých zdrojů informací protože eh, Česká tisková kancelář měla, má tři zpravodaje v Německu, ale mm, tady jsou pouze tři zpravodajové z veřejně právních institucích a vlastně eh, žádný soukromý rozhlas nemá své zpravodaje zde v Bruselu a důsledkem toho vlastně dostáváme nepřímo informace a navážu na, na minulou argumentaci. Většinou dostáváme informace z anglofonních médií a při vší úctě k britskému tisku to neznamená, že je to úplný pohled na všechny možné aspekty, protože když budu sledovat německá a francouzská média, tak získá mnohem širší perspektivu na určitou otázku, protože britský tisk je svázan s britským vnímáním při vší úctě. To je jedna věc. Za druhé, pokud je tedy stále méně novinářů, kteří mají přímý přístup k primárním zdrojům informací, tak je velmi důležité, kdo rozhoduje o obsahu médií. Pro ten český případ, pokud jde o včerejší, tedy informace a přenčí názory, tak to tak tam nejde jenom o to, kdo má eh, zájem o evropská témata, ale extrémní, eh, extrémní příklad je o tom, kdo rozhoduje o obsahu večerních zpráv České televize. já si nenechám zkazit večerní zprávy proklatu Evropskou unii. A to je extrémní názor a odráží určitý postoj. Ten trvalý dojem, že pokud... Eh, takže Evropská unie to je něco strašně nudného. A to je problém. Je třeba nalézt eh, atraktivní témata a eh, pokud existují atraktivní zprávy, tak to můžou být jenom špatné zprávy protože vlastně špatné zprávy vytlačují ty pozitivní. A já bych chtěl skončit tímto. Existují národní témata a evropská témata, o tom jsme mluvili. Když hovoříme o evropské politice, tak to vlastně není pravda. To, co se děje zde v Bruselu, má přímý dopad na národní politiku. A řekněme, 80% legislativy přichází z Bruselu, tak to má bezprostřední dopad na národní politiku. A dělit to na národní a evropskou je trošku umělé a tím skončím. Jenom abych si to vyjasnila to, ten malý počet, eh, řekněme třeba českých korespondentů v Belgii, kteří podávají zprávy, eh, to je z finančních důvodů? Přesně tak. ono je to velmi jednoduché, protože jedna osoba tady stojí tolik jako čtyři osoby v Praze. Michael Stabenau, maybe to you next. Nyní eh, Michal Stabenau. Jaká je situace v Německu? Liší se? Já jsem chtěl hovořit o tom vykoupení, ale možná to přece jenom teď eh, eh, nechám na nějaký jiný panel. Navážu na to, co právě říkal Adam. sice v Bruselu jste ve velmi specifické situaci jako korespondent, protože řekněme jste v zahraniční, zahraničí, ale e, zároveň píšete o celé řadě e, témat, která mají přímý dopad na e, životy vašich čtenářů. To se hodně liší od korespondenta třeba v Rize, v Lisabonu nebo i v Berlíně. jak už e, jste říkali, tady všichni, e, většina e, čtenářů se nejvíc zajímá o to, co se jich nejvíce týká. Nevím, co děláte všichni ráno, doufám, že čtete noviny, protože jinak už bychom tady za pár let ani nemuseli sedět, ale předpokládám, že nejprve se podíváte na místní zprávy, regionální zprávy, kromě tedy sportovních zpráv, a teprve potom se začnete věnovat národním či mezinárodním zprávám. V Bruselu je to zase něco, co se za poslední léta změnilo. Já jsem přece jenom přijel do Bruselu už před poměrně dlouhou dobou a tenkrát ještě Brusel byl místem, které přece jenom bylo vzdáleno nějakým společným politikám, ačkoliv už se hovořilo, řekněme, o společné zemědělské politice a politice, ale přece jenom eh, dopad toho, ehm, co se tedy děje v Bruselu na eh, životy lidí, to se začalo tedy projevovat zejména až eh, někdy v 90. letech, potom eh, v souvislosti také s Maastrickou smlouvou, se hospodářskou a měnovou unii a podobně. To byl takový posun první. Potom další zajímavý posun byl v tom, jak už říkala Eva, že ačkoliv teď se zvýšilo povědomí o tom, co se děje v Bruselu a o tom, že to má dopad na životy lidí, národní úhel pohledu je čím dál důležitější. V Německu máme eh, třeba eh, takový eh, termín, který moc nepoužíváme v našich článcích, to je národní stát. My vždycky říkáme členský stát. A já musím říct, že teď už eh, jsem zase měl takové pokušení napsat národní stát, což vlastně ukazuje, jak dochází k jakési změně eh, paradigmatu ohledně toho, jak vnímáme v věci. A to je možná výsledek rostoucího dopadu Evropy na životy lidí, ale také je to jakýsi reflex evoluční, že to je tedy v našem vlastním zájmu takže všechny členské státy, které jsou tady zastoupeny, v Německu je to stejné, jako eh, zmínili už kolegové. A konečně i na Strazdina vy eh, působíte v Belgii, eh, ovšem pracujete pro rádio Lotyšsko. Jak těžké je poskytovat zprávy o Evropské unii, jak těžké je přesvědčit vůbec vašeho zaměstnavatele, aby podával takovéto zprávy? Eh, děkuji mnohokrát, dobré dopoledne vám všem kolegové. Eh, mohu říci, že pracuji pro veřejnoprávní rozhlas, takže my nemusíme bojovat o eh, reklamu, jsme financováni z veřejných zdrojů a tím jsme vlastně privilegováni, jsme v lepší pozici, protože nikdy nemám problémy s tím, že bych eh, nemohla prodat své příběhy, eh, své eh, příběhy tedy tomu rozhlasu. My tady máme, stejně tak jako další veřejnoprávní vysílání, Máme tedy to privilegium, že nemusíme podávat ty zprávy takovým způsobem, aby byly tak strašně atraktivní, až sexy, řekněme, jako to musí dělat komerční média můžeme se tedy věnovat těžkým tématům, vážným tématům a e, z toho pohledu jsme samozřejmě v lepší pozici, protože věnujeme hodně času právě evropským tématům. Nejenom e, tématům, které se konkrétně týkají Bruselu, ale také evropské. Evropská témata jako taková, která se pojí se eh, stávající situací v Německu, Polsku a dalších zemích. Protože evropské záležitosti nemusí být příběhy pouze z Bruselu, či témata pouze z Bruselu. Další věc, kterou bych chtěla říct, je, že tedy pro mě není těžké podávat eh, tyto zprávy, tedy protože eh, i mý šéfové se o ně zajímají. Eh, potom, když hovořím tedy s kolegy z komerčních médií, tak je naprosto zřejmé, že velkou roli hrají vždy peníze a já souhlasím s tím, že je důležité mít korespondenty v Bruselu, v Německu, v Paříži a že tedy peníze hrají roli. A v lotyšském případě to stále ještě není možné. Nemáme mnoho korespondentů v zahraničí. A to také ovlivňuje, nakolik podáváme zprávy o evropských tématech v našich médiích. Co se týče veřejného zámu o, těchto témate, o tyto témata, to se liší. možná nemáme tak skvělý feedback ohledně eh, všech zpráv, které podáváme o evropských záležitostech, ale když dostanu nějaký ohl, když mám nějaké ohlasy, stává se mi, že mi třeba volají lidé z mého eh, města, odkud pocházím, <clears throat> ti mi zavolají, řeknou mi, eh, no, my se zase tolik nezajímáme o tyhle ty věci, nás spíš zajímá, co se děje u nás doma. Ještě, řekněme, třeba zajímá lotyšské předsednictví které právě probíhá. Ale máme eh, webovou stránku, kterou máme propojenou s veřejnoprávní televizí. A tam z, toho, z té je zřejmé, že je velký zájem o zahraniční zprávy. Lidé se na ně dívají, poslouchají je. Takže si myslím, že opravdu zájem veřejnosti se liší. Prostě jsou lidi, lidé, kteří o to zájem vůbec nemají a jsou lidé, kteří o to mají zájem velký. Jinak Lotyšsko je v takové specifické situaci, protože my jsme, řekněme, stále ještě eh, takovým novějším členem Evropské unie a stále se tedy nacházíme v procesu, kdy některé věci jsou obrovsky důležité eh, v našich životech. Například nedávno jsme vstoupili do eurozóny a tím se tedy samozřejmě celá Evropská unie přiblížila do všech domácností, takže vzrostl zájem o zprávy z EU. V tuto chvíli také se lidé velmi zajímají o Ukrajinu. Eh, já tedy předpokládám, je to jenom takový předpoklad, ale předpokládám, že právě kvůli situaci na eh, Ukrajině se nyní lidé začínají také zajímají, zajímat více i o EU, eh, e zejména tedy jde o eh, věci eh, obrany a podobně. Takže je to, prostě se to liší. Děkuji, děkuji mnohokrát. Takhle můžeme vypnout mikrofon a nyní se podíváme, si um, otevřeme diskusi a dáme prostor publiku pro otázky, připomínky. Prosím. Eh, děkuji, Mike. Michael z Kypru. Já musím říct, že jsem trochu zklamán panelem protože tady se hovoří o tom, že bychom měli eh, se zaměřit i na nová média, která podávají zprávy o Evropě. To, to mi tady vůbec, to mi tady chybí. Já jako akademik bych to rád eh, si vyslechl. Prosím, já bych vás jenom ráda upozornila na to, že k otázce nových médií se teprve dostaneme. Zatím jsme si položili pouze jednu otázku, která se týká tedy eh, podávání zpráv o EU. Takže vydržte prosím, ještě se k novým médiím dostaneme. Dobrá, druhou otázku. To se týká, řekněme, takového nějakého mýtu, že když někdo je v Bruselu, tak zastupuje mou zemi v uvozovkách. Eh, můj členský stát, nebo jak, to, jak tomu chceme říkat jakýkoliv korespondent zastupuje pouze eh, redakční politiku eh, toho eh, média, které tady zastupuje. Já si tedy myslím, že je zavádějící říkat, že protože někdo je v Bruselu, například že kyperský korespondent v Bruselu tady zastupuje Kypr. To vůbec tak není. Oni Tady pouze zastupují nějakou eh, mediální instituci. Takže mě by zajímalo, jaké jsou vaše názory na, na tuhle věc. Michael, chceš se k tomu vyjádřit? K tomu prvnímu bodu. Eh, dopad nových médií je tedy Eh, druhým bodem na téhle panelové diskusi, takže k tomu se ještě dostaneme. A druhá věc, já když jsem hovořil o tom národním státu, to odráží přesně to, co vy jste zřejmě měl na mysli. A sice, že můžeme mít dojem, že nás vnímají jako nějaké agenty nejenom médií, ale jakési i zástupce našich národů. Uh, a já si myslím, že to platí eh, pro to, zda pracujete eh, v Kypru, či eh, na, na, na Kypru tedy, nebo v, v nějaké členské zemi, nebo tady v Bruselu. My jsme novináři a novinář se vždycky snaží tedy vysvětlit, co se děje, nějak to analyzovat. A teprve v té poslední fázi přichází nějaká možnost komentovat to. No to samozřejmě všichni děláme, všichni máme nějaké své názory, ale na jedné straně tedy eh, může být mnohem národnější přístup eh, k nějakým věcem a potom rozmanitost eh, přístupů k evropským tématům je stále větší. To platí třeba i pro můj deník. A to je důležité, protože to odráží také ten posun v tom, jak nyní funguje politická architektura vztahující se tedy k evropským věcem a Eh, dalším, když se podíváme na posledních 15 až 20 let, tak už není úplně jasné rozdělení mezi levicí, pravicí. Eh, můžeme se podívat třeba právě do Řecka. Eh, víme, že teďka, jaká tam je třeba koalice, taky levopravá, řekněme. Já bych ještě něco řekla k tomu, jak vnímáme eh, novináře ze zemí, které novináře vysílají do Bruselu. Myslíte si, že eh, korespondenti jsou vnímáni jako nějací, eh, jako nějací agenti propagandy institucí tady v Bruselu? Nikoli, s tím já nesouhlasím. Já si myslím, že je normální, běžné, když jste v Bruselu, že jste trošku více napojeni na, to, na ten projekt, o kterém podáváte zprávy, ale to přeci platí pro jakéhokoliv novináře v jakékoliv oblasti, v jakémkoliv odvětví. Musíme samozřejmě odlišit, co je spravodajství, analýza a názor. Já si myslím, že v řadě novin je to taková směsice a to platí i pro Eh, evropské záležitosti. Já jsem se tady nikdy nepovažovala za zástupkyni své země, opravdu ne. Uvědomuji si, že bych mohla, že bych mohla eh, třeba eh, trošku více zastávat, obhajovat stanovisko Bruselu v otázkách fúzí různých společností a podobně, kde třeba máte různý pohled národního regulátora a evropského regulátora. Ano, mohu říci, že bych mohla lépe vysvětlovat úhel pohledu evropského regulátora, protože, e, a to je normální, protože prostě tomu rozumím. E, tady jde vlastně také o pochopení těch argumentů a postupů. To potom samozřejmě může vést také k tomu, že máte dojem, že pracuji pro Evropskou unii a ne pro svou zemi, ale to je nekompletní pohled na věc, protože samozřejmě, když jste k něčemu blízko, tak se předpokládá, že tomu budete také dobře rozumět. Děkuji, tamhle máme další otázku. Nejprve otázku tamhle vzadu a potom tady vepředu. Roman Brady z Irska. Já mám otázku hlavně tedy na Michala, případně také ale na další německé novináře z té v místnosti. A <laughs> zase se omlouvám, týká se to toho, eh, toho slova redemption. Eh, pokud pocházíte k těm eh, zemím, které z toho profitovaly, tak říkáme, že pro každého lakomého bankéře v Irsku nebo v Portugalsku, který investoval do nějakých těch bublinových systémů. Velmi často tam byl také nějaký eh, lakomý německý eh, věřitel. A to u nás určitě platí, takže to, co by mě zajímalo, je, zda takhle se o tom někdy hovoří i v německy mluvících médiích. Potom ještě taková variace téhle story, že když třeba eh, <laughs> váš podnik zbankrotuje, když nemůžete platit účty, jdete k um, soudu a vyhlásíte nesolvenční řízení. Samozřejmě tady máme také několik eh, zbatovaných států, kteří se snaží vyhlásit takovéhle nějaké, eh, eh, řekněme, vyhlásit bankrot. Hovoří se o tom někdy takhle z tohoto úhlu pohledu v Německu. Já opravdu nechci být kritický. Já prostě tohle jenom nevím, protože neumím německy a nemůžu si to sám přečíst. Ano, samozřejmě, hovoří se o tom. Já bych neřekl, že je to převládající názor, ale v mnohých médiích naleznete přesně tato témata, která jste tady nastolil. Na druhou stranu, já jsem z členského státu, kde je největší počet obyvatelstva, ale také největší různorodost médií, což znamená, že je tady s odstupem nejvíce také německých korespondentů v Bruselu, ale problém spočívá v tom, že začínáme tvořit takovou trochu příliš kompaktní skupinu, ale přesto je nás nějakých 120 z té asi tisícovky, takže když se podíváte na ten počet německých ehm, novinářů, kteří jsou zde, tak si ehm, můžete představit, že i u nás se ta témata řeší především z pohledu Bruselu. Ano, to je opravdu mnoho novinářů, které tady máte porovnání s ostatními. Možná by vás zajímalo, jak eh, vypadá ten celkový kvantitativní přehled, když jsem v 80. letech přijel do Bruselu, tak tady bylo asi 300 novinářů a z toho 250 asi z bývalých eh, států Evropského společenství. Pak se ten počet zvýšil na asi 1200 před nějakými pěti lety a od té doby Nevím, kolik přesně těch novinářů zde je, ale teď se snížil počet novinářů vůbec členských států. To je jeden důležitý aspekt, který navazuje na to, co zde bylo řečeno o českém a portugalském eh, tisku a INA je jediná lotyšská, ne ani to už ne. Já nemám přesná čísla, ale ty počty jsou mnohem nižší a e, zaznamenáváme nárůst počtu e, novinářů z Ázie, e, zejména z Číny, 70-80 z Číny, 50 z nich pracuje pro čínskou tiskovou agenturu státní. Ne, že bych chtěl být závistivý, od nás jsou to tři novináři státní tiskovou agenturu a stále více máme novinářů z Ázie. A další posun, a to navazuji na to, co řekl kolega z Kypru, stále více eh, lidí pracuje pro to takzvaná nová média a je tady také mnoho eh, novinářů na volné noze, což je velký problém pro lidi, kteří pracují v Bruselu. Eh, ano, to bylo zajímavé, tady to hledisko německého korespondenta eh, na otázku tedy země, jejíž dluhy byly řešeny. A byla v Německu ta otázka debatována spíše z německého hlediska nebo spíše z hlediska zemí, jejichž dluhy byly takto sanovány. Myslím, že to nelze takto říci. Eh, eh, v těch zemích, jejichž dluhy byly sanovány, je stále mnoho novinářů, třeba v Madridu nebo v Irsku, myslím, kteří tu situaci sledují eh, přes Londýn, třeba ani v Dublinu nemáme, eh, není švýcarský korespondent, ale my se na to díváme vlastně na to, jaký dopad eh, to má na naši veřejnost, ale snažíme se i informovat německou veřejnost o tom, jak je ten problém vnímán v těch ehm, konkrétních zemích. A stále více se říká, že Evropa jako kdyby byla řízena Německem a kancléřka Merklová, jako kdyby Evropu vedla, ale když se na to podíváme z německého hlediska, tak to tak vnímáno není. Je tam taková dělící čára, ono je lehké si vybrat jednoho člověka jako toho zlosina, ono to bývalo podobné eh, s paní Sečrovou v 80. letech, to je taková trochu mediální hra si vybrat vždycky jednoho obětního beránka, ale realitě je to vzdáleno a pro nás novináře je potom eh, o to obtížnější reálně vysvětlit, jak ta situace vypadá. Děkuji. Pak máme otázku od pána zde a potom zde pravo. Takže nejprve vaše otázka. Gregory a eh, Fakulta žurnalistiky a komunikace eh, v, na univerzitě v Soluni. Otázka na celý panel. co se týče těch eh, potíží, před kterými stojí novináři, kteří eh, podávají zpravodajství o Evropě. Nevím, jestli jste to dobře eh, charakterizovali. Vzpomeňme na deník Liberacion, který ztratil polovinu svého čtenáře, protože začal, začal vlastně referovat pro evropsky. Od té doby noviny a média obecně Ono je asi eh, příliš zjednodušující říct si, že referují pro evropsky, ale řekněme, že mají sympatizující eh, pohled, tak všechna tato média přišla o značnou část eh, čtenářstva. Mnohokrát jsem slyšel od nakladatelů, vydavatelů, že je nezajímají pozitivní zprávy z Evropy a vyzývají Eh, novináře, aby přicházeli spíše eh, s nějakými problematickými eh, příběhy anebo s příběhy, které by byly sexy. Evropa jako taková by mohla být dost sexy, jistě by se dala najít nějaká šťavnatá historka. Takže já bych se rád panelistů zeptal, o co stojí ve vašich zemích vaše média, když poskytujete eh, zpravodajství o Evropě. A eh, je zde nějaká autocenzura, co se týče eh, co se týče Evropy a došlo u vás k témuž vývoji, jako byla Liberacion, co se týče Evropy. Adame, můžeme začít vámi? Děkuji. Já bych asi zopakoval to, co jsem řekl na začátku. To nejtěžší, eh, když chceme prodat nějaké evropské téma, je redaktorovi vysvětlit, že je to významné. Vypadá to asi takhle. Ku příkladu celý ten příběh s Žánem Klodem Junkrem a jeho kandidaturou eh, není tak jednoduchý, a když to začnu redaktorovi vysvětlovat, tak po několika minutách mi řekne, že je to, že je to eh, příliš složité. Zeptá se mě, jestli je to slušný člověk, nebo jestli hodně pije, nebo co na tom, co na tom bude. Na tom příběhu, jak to zaujme. Oni jsou doma příliš vzdáleni od té složitosti evropské politiky. Takže to je to východisko. A druhý bod je ekonomická stránka. Existuje pouze několik málo lidí, které tato situace zajímá a mají k ní přímý přístup. A většina lidí, kterým vůbec záleží na e, evropské politice, e, jsou a anglofoni nehovoří ani francouzsky, ani německy, ani portugalsky, ani třeba lotyšsky. To je ten problém. A jestli bych mohl trochu navázat, co to znamená ve svém dopadu, hovoříte-li nebo čtete pouze anglicky, tak eh, sledujete britský tisk, jehož převážná většina je pod kontrolou jakéhosi modoka a není žádné tajemství, že v takových médiích eh, neprosadíte nic pozitivního o Evropě. A Jenže tento kontext není tak úplně známý ani těm lidem, kteří eh, si anglické noviny dokáží přečíst, aby si dokázali eh, tedy ty zprávy zasadit do tohoto kontextu. Lidé, kteří sledují zprávy o Evropě přes britský tisk, vlastně neznají celou tu situaci britského tisku. A když začnu vysvětlovat, že by Eh, si měli přečíst něco i jinde, že jsou webové stránky, kde se mohou dozvědět i mnoho jiného od pobaltských států k Portugalsku, že existují eh, překlady do jiných jazyků, že by si mohli udělat širší, objektivnější pohled, tak ono eh, je to obtížné. A tím se vracím k prvnímu argumentu, že ten problém nespočívá ani v Bruselu, i když tady lze kritizovat řadu věcí, ale ten základní problém je slabé pochopení evropské politiky v Praze a pravděpodobně i v Paříži. A to bych mohl uvést eh, několik příkladů, že ani tam jim na tom tak moc nezáleží. Ještě k tomu eh, La Liberation, to máte pravdu, ale jak vím, eh, Převážná většina velkých novin eh, v Francii zažívají velice obtížné ekonomické časy, ať už jsou na levici nebo na pravici. A bez přímých dotací od státu by už byly v úpadku. To je známý, známá situace. Dobře, já vím, že eh, jste chtěl slyšet ode všech, ale já ještě oslovím Ines. Já se chci zeptat, jestli spíš ty příběhy z Evropy eh, vlastně eh, nastíníte pozitivně nebo negativně a když eh, chcete redaktorovi nabídnout pozitivní nějaký, příběh, pozitivní zprávu, snaží se vás nějak ovlivnit? Upřímně řečeno nikdy. Já mám u nás doma velice dobrý tým, spolupráce úzká, naši redaktoři jsou opravdoví profesionálové a nikdy mě nenutí k tomu, abych zprávy ovlivnila buď v pozitivním nebo negativním směru. Musíme být absolutně objektivní a protože já pracuji ve veřejnoprávním rozhlase, tak mě ani nic nenutí eh, nabízet nějaké skandální nebo super atraktivní šťavnaté zprávy. Snažíme se o maximální objektivitu. Já naprosto souhlasím s tím, že to téma Evropské unie může být velmi sexy. Otázka je, jak to téma tímto způsobem vysvětlit. A my se snažíme, a možná, že by to nebylo úplně atraktivní pro, atr- pro komerční média, ale my se na to téma snažíme dívat i z národního hlediska. My se snažíme přinášet tato vzdálená témata, jako je Brusel, které opravdu lidé v Lotyšsku vnímají jako velice vzdálené. My se snažíme lidem maximálně přiblížit. My hodně vysvětlujeme, to vám musím říct si na rovinu. My hodně vysvětlujeme ty odborné věci z Bruselu, eh, kterým někdy s velkými obtížemi rozumí i novináři. Snažíme se to čtenářům vysvětlit. Ku příkladu, Evropský rozpočet. To bylo jedno z největších loňských témat i v našich médiích. My se snažíme to vysvětlit pomocí příběhu lidí, jednotlivců, eh, pomocí eh, příkladů našich eh, farmářů, kteří jeli do Bruselu bojovat za právo na větší finanční podporu z evropského rozpočtu. Takže tímto směrem my pracujeme. My se samozřejmě eh, je nám jasné, že eh, naši posluchači jsou velmi různorodí, je tam mnoho lidí, kteří nikdy nepochopí evropská témata, ale máme eh, inteligentní lidi a to i v malých městech a na vesnicích, kteří mají zájem o kvalitní, rozumné informace. My těm posluchačům věříme a nesnažíme se nabízet jenom témata s národním prvkem, snažíme se nabízet i mnohem širší celoevropská témata eh, události z jiných zemích. Takže se snažíme o různorodost i eh, v našem zpravodajství o Evropské unii. Dobře, děkuji. Eh, takže tamhle dáma vzadu a potom vy přijdete na řadu. Já mám spíše eh, poznámku než otázku. Já pracuji na univerzitě na Maltě a tato dopolední debata je opravdu zajímavá. I když je tady tisíc novinářů, tak z Malty tady nikdo není. A je to proto, že naše eh, novinářské organizace nemají eh, peníze na to, aby do Bruselu někoho vyslali. Jsme malá země, ale máme zájem o evropské struktury, hodně se u nás um, o Evropě ví, do evropských voleb přichází volit mnoho lidí, ale ty informace, které se nám docház, eh, dostávají, to jsou informace, které vlastně jsou řízeny buď evropskými institucemi, anebo našimi politickými zástupci zde, buď jednotlivými kandidáty a nebo členy politických stran. Takže eh, většina těch zpráv je postavena takto. Nemáme ani veřejnoprávní médium. Nikdo takový z Malty zde v Bruselu není, který by podával zpravodajství našim občanům z Bruselu. A myslím, že je řada informací, které se k nám vůbec nedostanou, které u nás v médiích nejsou vůbec prezentována objektivně, i když já to slovo nemám ráda. ale řekněme nezávisle informace. Takže jak se u nás eh, spravuje o Evropě, když někdo z našich zástupců vlády jede do Bruselu, tak eh, doprovázen také našimi novináři. zpravodajství je pak intenzivní, informace získáme ze zpráv i v mezinárodních eh, médiích, hlavně v angličtině a někdy také v italštině. Jak se o Maltě spravuje v jiných médiích? Často to, co se děje u nás na ostrově, na jihu Evropy, myslím, že o tom, co si lidé u nás myslí, co lidé cítí, o tom se jinde eh, moc nemluví. Myslím, že naše názory nejsou dobře prezentovány. Naše obavy, co se týče nezaměstnanosti, když se podíváme eh, na eurobarometr, tak největší eh, obavy jsou z, z imigrace, a média v Evropě toto moc neřeší. Takže je to problém. Máme finanční problémy. Ta situace není lehká. Dobře, dobře, prosím, schrňte. Je tady negativní dopad sociálních médií. My máme přímý přístup k těmto zdrojům a mě toto téma zajímá. Není těžké pro mě tady si přímo takové informace ze sociálních médií přečíst. Takže to je zase pozitivní. Dobře, děkuji za eh, to, ty zajímavé názory k sociálním médiím se dostaneme posléze. Pán vepředu. Děkuji Asociace evropských novinářů. Možná, že jste slyšeli o publikaci Ústavu Reutera, která vyšla před dvěma měsíci. Je to podrobná studie, která se zabývá 50 lety evropského projektu Nazývá se to reporting the EU. Je veliká škoda, že to není k dispozici. V Bruselu samozřejmě je to k dispozici online, takže eh, ústav Reuters eh, studie novinářství, je to o Evropě. Týká se to toho, jak média vidí Evropu eh, z počátečního okouzlení přes vystřízlivění až po eh, nelehkou situaci korespondentů v Bruselu během evropské krize. Já mám eh, na panel dvě obtížné otázky. Za prvé, chci, abyste navázali to, co jsme slyšeli včera od politiků a úředníků, kteří hovořili o tom, že Evropská unie a i parlament je jakoby odstřižena od nálad Evropy. I eh, po těch šocích Pierre Moskovici třeba řekl, že kdyby eh, Evropa eh, nenabízela peníze, eh, ale jen naději, že by se celý evropský projekt rozpadl. Chci se zeptat, jestli se domníváte, že lidé, o kterých zde podáváte zpravodajství, se chovají jako někdo, kdo chodí v kruhu a jestli by nebylo dobře nějakým způsobem překonat tu nechuť veřejnosti ke škrtům. A druhá otázka e, se týká médií, protože vždycky jsou dvě strany jedné mince. Zaznívají obavy, co se týče oslabující se moci médií. Na jedné straně tím, že se modí zmocňují oligarchové a superbohaté osoby, že je tady zvláštní ekonomický model. Chci se vás zeptat jako novinářů, eh, jste si jistí, že Evropa dokáže udržet svobodu médií? Eh, hodně se o tom v parlamentu hovoří, eh, mnoho návrhů, ale málo konkrétních kroků. Takže co jako novináři byste chtěli, aby vám Evropský parlament pomohl, aby byla posílena nezávislost médií? Dobře, děkuji. co se týče nezávislosti médií. My musíme být ziskoví, abychom měli skutečnou nezávislost. To je náročné. You not be uh, worry for journalists on, on the desk. It is now. Um, we in... My v mém případě v obou titulech, kde jsem pracovala, a také občas pracuji v soukromém sektoru pro zaslala televizi. To byla vždy věc, která byla velmi vzdálená, tedy nezávislost. A nyní je velmi přítomná a největší obava je z reklamy. Koncentrace a, a uvedu jeden příklad. Tři nebo čtyři společnosti v Portugalsku ovládají reklamní trh. A pokud informujete proti jejich zájmům, tak je tu obava, že ukončí smlouvu s vaším médiem a to se stalo před několika lety jedním velkým novinám. Takže když hovoříme o cenzuře nebo politickému vměšování, tak eh, dnes je to hloupost. Náš největší problém, abychom si zachovali nezávislost a ziskovost, je, skutečně mít čtenáře, kteří budou kupovat noviny, kteří budou kupovat informace online a problém je na straně poptávky. My potřebujeme mít někoho, kdo bude ochoten platit za naše služby a to se stává stále obtížnějším. A tady se vracíme k digitálním médiím. V 90. letech jsem pracovala pro tradiční noviny. A dnes jsem se vrátila do Lisabonu a stále mám tyto tradiční noviny, ale vedle toho máme tedy také tyto noviny online. A také spolupracujeme s rozhlasem, pokud je o finanční informace a máme také televizní kanál, protože jsme mediální skupinou, kde poskytujeme i finanční informace. A současně, současně máme e, méně lidí a složitější problematiku. A už to prostě není v té e, rovině černobílého vidění světa, kdy paní Merklová je ta zlá a ostatní jsou hodní a podobně. Tedy že hovoříme o fiskálním kompaktu, o referendu v Irsku, o volbách v Řecku máme méně pracovníků a samozřejmě to znamená eh, horší produkt na konci. A to je velká výzva. A myslím, že poskytujeme horší službu jako novináři a eh, komunikační společenství by nemělo být příliš hrdé prostředky jsou mnohem větší, je tu mnoho snahy, ale ten konečný výsledek je, že lidé jsou bombardováni krátkými informacemi, stručnými informacemi a složitější realita znamená, že je potřeba mnohem více s těmi zprávami pracovat. A ten svět je složitý a je potřeba to zvládnout, je potřeba s tím počítat. Michael, chcete to komentovat? Ano, Možná začnu od toho, proč jsme svědky myšlenky, že Evropa je vynikem téměř ve všech případech. Před 15 lety eh, Jacques Delors, bývalý předseda Evropské komise, napsal článek nikoli do Liberation, ale do Le Monde a tehdy proces eh, globalizace vznikal a říkal, že lidé se skutečně obávají toho, co se děje mimo jejich domov. A Evropě se nepodařilo se ospravedlnit jako ta prostřední vrstva, která bude chránit občany před tím, co se děje v celém světě. A Evropa je považována za součást těch mezinárodních změn. O tom se hovořilo před 15 lety. A já myslím, že to do jisté míry stále platí, abychom vysvětlili, proč je zde takový ústup k tomu, co je jádrem problematiky na národní úrovni. A také dochází ke tření, které plyne z toho, že členské státy jsou si stále blíže. Jde o placení a přijímání, to je zcela normální. A někdy dochází ke nesprávnému posouzení situace. A vlastně to je také znamení toho, že se Evropa, Evropa stále zbližuje. A to je povědomí, které nejsme vždy schop, nejsme vždy schopni předávat jako novináři zde v Bruselu, když dochází k takovému vývoji. Čím to je? Když hovoříme o nových médiích nebo sociálních sítích, to s tím úzce souvisí. Když se podíváte na to, jak my fungujeme dnes, já, mě někdo zavolá ráno a řekne mi z, od nás vedení, od, viděli jsme, že Guardian píše o, o návrhu Evropské komise o o PNR, o údajích o e, cestující letecké dopravě. To je velmi složitá otázka a my bychom čekali, že někdo z Bruselu získá informace a pokryje e, tuto záležitost, protože dochází k úzkým kontaktům mezi jednotlivými subjekty a v tomto případě to přišlo z Londýna, nebyl to ani zpravodaj e, Guardianu z Bruselu, ale napsali to v Londýně a my na to máme reagovat a máme ověřit ta fakta a v tomto případě se ukázalo, že to vlastně byla původní verze a nebyl, nebyl to, nebyla to definitivní podoba toho článku. A my jsme vlastně nuceni sledovat, co nám je předkládáno. Podívejte se, o čem teď píšem, ať už je to Řecko, nebo Ukrajina a Rusko, nebo terorismus. A někdo, někdy je to všechno provázané, protože je přitažlivé eh, předložit myšlenku, že je tu přímá vazba mezi eh, tedy eh, vazba mezi Řeckem a politikou EU a NATO vůči Rusku a potom propojení na, na vedení tedy krize v eurozóně to je velmi lákavé. A věci, kterým čelíme zde v Bruselu, tak to je taková ukázka vlastně té problematiky. A pokud jde o Maltu, já jsem si neuvědomil, že z maltských médií to už nikdo není, ale jediná věc, kterou jsem v oblasti investigativní novinařiny udělal, protože když něco takového stane, tak se musíme pustit do této práce a já mi se to rozdělování příliš nelíbí. A to, to bylo právě e, téma malckého komisaře Johna Daliho. A to bylo téma velmi zajímavé, protože hodně se to rozvíjelo na e, médiích online. Na druhé straně také bylo patrné, že prostě nikdo nemá čas sledovat tento příběh. Bylo to velmi dobře sledováno asi 12 médií a ten pří, případ je velmi složitý a ani dnes vlastně nevíme, co je v pozadí. A tady je ještě před námi spoustu práce, takže to je mé sdělení pro Maltu. Ano, Michael, děkuji. Já bych chtěla postoupit k novým médiím. Teď je ta správná chvíle. Adame, pokud se podíváme na to, co říkal Michael, a co jsme slyšeli o Maltě, o nových médiích a sociálních sítích, sociálních médiích, nová, nový přístup k informování o Evropské unii. Europoslanci mohou bezprostředně tweetovat a informovat o dění zde. Jaký je dopad tedy nových eh, médií a sociálních sítí na informování o evropských otázkách? Na to jsou dvě odpovědi nová forma komunikace evropských politiků, to je v pořádku, to je, ať už je to od pana Van Rompoje, a to bylo velmi užitečné. Na druhé straně dopad nebo nové sociální sítě a individuální blogy mohou mít i negativní aspekty. Protože, jak už jsem řekl, jsou to jenom tři stálí zpravodajové takže pokud existují blogy v České republice, tak jsou to blogy lidí, kteří nejsou v Bruselu. A ty píší o Bruselu, někdy je to zajímavé, ale někdo je to naprosto dezinformující. A je pravda, že běží propagandistická válka a dochází k velmi důrazné výměně názoru, abych to řekl slušně. A sociální média sehrávají různou úlohu a je důležité říci, že po politicích a po přímém přístupu k informacím, to, pořád to opakuju, tak je to také negativní dopad nových sociálních médií, protože reklama je zdrojem financování pro média. A reklama přichází z tištěných médií na internetové stránky a není do sociálních sítí, ať už je to Facebook nebo Twitter. A tedy takzvaná nová média, tedy internetové stránky eh, klasických médií mají finanční problémy získávat prostředky, protože základní problém je v tom, a já se snažím o tom hovořit, internet otevřel přístup mnohem většímu počtu posluchačů, čtenářů, a diváků. Ale část těchto posluchačů, čtenářů a diváků je ochotna zaplatit za to, na co se dívají a co čto. A ten, ten podíl se snižuje. A to je základní problém pro tato nová média, tedy ochota zaplatit za informace. Eh, Adame, zmiňujete velmi zajímavé otázky. Pokud jde o dopad nových médií na informování o evropské problematice. Je tu riziko, že, že názory budou spíš od těch europoslanců, kteří jsou zdatní v oblasti nových médií, jako je Twitter a Facebook, spíš než od samotných novinářů, kteří by objektivně informovali těchto otázkách. Když hovoříte o Twitteru, mohu vám říci, že to je skutečně mocná zbraň v tom smyslu, že jsme dostali mnoho informací z tohoto zdroje. Je to velmi rychlé, vlastně to dostáváte okamžitě a to je jeden zdroj informací. A myslím, pro novináře je velmi důležité to sledovat. Ale současně nemůžete se úplně stoprocentně spolehnout na Twitter, protože jde o to, jak se sociální média využívají. A tady v Bruselu se snažíme sledovat samozřejmě Twitter ale nespoláháme na 120%. Potřebujeme i jiné zdroje. A mohu říci, že sociální média a Twitter vlastně nám přidávají mnoho práce. Je to věc, která je vysoce hodnocená z hlediska mých nadřízených aby, potřebujeme Twitter, abychom byli viditelnější jako médium. Potřebujeme být přítomně na této platformě. A také eh, mohu uvést zajímavý příklad eh, týkající se Twitteru. Během eh, slyšení Evropské komise na konci roku tedy eh, budoucí komisaři při slyšeních ti, kteří eh, vlastně největší eh, zátěž a největší práce přicházela od novinářů, kteří přímo tweetovali při těch slyšeních. A zástupci public relations zde v parlamentu vlastně nechali novináře tweetovat o celém procesu a svým způsobem stanovili vnímání a program pro budoucí uchazeče o funkci komisaře. Tak vám mohu říci, že sociální média v Bruselu jsou nesmírně důležitá. Dobrá, Tady jsem viděl více rukou, je, máme tu pána vepředu, prosím. Děkuji, Andrej Školka ze Slovenska. Jak je váš názor na kvalitu eh, materiálu z evropských institucí, Evropského parlamentu a jiných z novinářského hlediska? Jsou to tedy lidské přitažlivé příběhy anebo spíše oficiální dokumenty? A v tomto směru si kladu otázku. Já bych očekával ve složce jakousi e, stručnou informaci o této akci, jako tisková zpráva. Tato akce proběhne, to vlastně to je očekáváním tiskové služby. Jako příklad. Děkuji. Máte na mysli komunikační oddělení zde v parlamentu? Ano, veškeré výstupy Evropské komise, Evropského parlamentu zdá jsou dostatečně atraktivní pro novináře. Existují také oficiální verze a možná i nějaké jiné neoficiální verze. Dobrá otázka. Sleduji evropské záležitosti z Lisabonu a nikoli z Bruselu. Můžu říct, že ta nabídka je velmi dobrá. Mnohem lepší než v minulosti a i na těch sociálních sítích eh, ty kanály se zmnožily, takže je to jednodušší. Kdybych měl něco navrhnout, skutečně bych něco uvítala. Před několika lety, a ne, tak bylo a nevím, jestli tomu tak pořád je, ale existoval tiskový sál a přehled tisku eh, z Evropské komise. Možná se to pořád děje, ale já bych skutečně uvítala, tiskový přehled ze všech členských států, možná každý den, nebo aspoň za týden, který by byl přeložen eh, kvalifikovanými překladateli. Není, mož, není nutné to dělat všechno, všechny články, ale bylo by to skvělé. Takže já bych mohla si přečíst s důvěrou, o čem se píše eh, v jednotlivých eh, hlavních městech na jedno téma. A to by bylo velmi užitečné a snad to není tak náročné, protože máte velké překladatelské oddělení v Evropské komise. To by byla skutečně velmi cená služba pro nás. E, omlouvám se, mohu odpovědět, pokud jde o bruselské zpravodaje. Já jsem členem rady a bývalým předsedou mezinárodní eh, eh, asociace tedy tisku zde v Bruselu, která zastupuje oficiálně tedy bruselské zpravodaje a tak reaguji také na otázku, co vlastně očekáváme. Můžeme dlouho hovořit o obecných zásadách a jsme také zde, když eh, ty panely probíhají a máme názory na svobodu tisku, ale tady hovoříme o praktických prostředcích a praktické práce, jak získat přístup ke zdrojům. Eva zmínila e, přehled tisku, to byl skvělý nástroj, 300 stranek za den a bylo možné to vyzvednout na tiskové službě komise a pak si dát kapučíno, pokecat s Evou nebo s jiným, s Adamem, s dalšími kolegy a teď, je to, vlastně, teď to vlastně podléhá autorskému právu a naši redaktoři a možná i my vlastně e, zjišťují, že to je velmi finančně náročné fungovat touto cestou. Pak máme Press Europe, nevím, zda používáte Press Europe, tedy tiskový přehled, který byl dostupný online a který byl také hrazen z prostředku Evropské unie. Tento projekt přestal My jsme jasně uvedli, že jsme měli určité potíže, pokud jde o obnovení smlouvy a současně jsme nechtěli vytvářet Evropskou tiskovou agenturu, protože to je práce evropských institucí a nikoli pouze jedné instituce, parlamentu nebo komise. A ten vlastně návrh byl stažen a my jsme neměli vlastně žádné námitky vůči tomuto převedu tisku, bylo to překládáno do, do jazyku a byl to užitečný nástroj pro naši každodenní práci a to platí i pro Evropský parlament. Když zde byla zpráva o evropských médiích a komunikační politice, tato myšlenka se opět objevila mít Evropskou tiskovou agenturu. A byl to návrh eh, Margaret Malmström, která navrhovala, eh, že by to byl dobrý nápad vysvětlovat eh, tyto představy vlastní tiskovou agenturu. Já snad nemusím vysvětlovat, proč z profesionálního hlediska je to naprosto nepřijatelné. A k tomu nedošlo a my proti tomu budeme bojovat. Ale náš hlavní cíl je mít e, dobrý přístup ke zdrojům na nediskriminačním základě. To znamená, že lidé z různých médií mají stejný přístup, dostává se jim stejného zacházení a, a Financial Times, a anglická média, měla, měla velmi do, dobré postavení pro šíření informací a my bychom skutečně uvítali, aby jsme byli předmětem rovného zacházení. Mám, také dostáváme dotazy na to, zda eh, program Europarl TV Evropského parlamentu, tam jsou také tedy upravené materiály, které konkurují s tím, co například eh, zpracovává INA nebo kolegové. A proč je tu méně zpravodajů? Tak eh, na tuto otázku se odpovídá také, protože eh, některá, mm, někteří lidé byli převzati některými ústředními médii a to platí zejména pro střední a východní Evropu. A evropské instituce, Evropská komise nebo Evropský parlament poskytují tedy redakčně zpracované materiály. A někteří z nás mají tento žlutý badge pro akreditovaný tisk. A lidé, kteří pracují v Europar TV, nedostávají toto, protože my jsme to vetovali, protože v našich stanovách, které upravují fungování tohoto kanálu, kde jsou velmi schopní novináři, tak eh, tam není změna nezávislost, protože některé politické skupiny v parlamentu s tím nesouhlasili. A pokud, dokud tomu tak nebude, tak prostě oni nedostanou tu žlutou kartu akreditovaného novináře. Takto se snažíme eh, my jako místní zpravodaje hájit naše právo a naše očekávání, že tedy dostáváme informace, které můžeme používat. Komunikace je věc, která je pro in, in, instituce a pro nás je naším společným jmenovatelem informace. Výborně, pokud jde o Evropskou tiskovou agenturu, jak by to bylo financováno? Co si o to myslíte? Náš názor je, že to není možné financovat, protože je to rozpor. potřebujete komunikační oddělení a je potřeba mít určité médium a evropské médium, které, kterým se vrátíme do času, která jsou už dávno překonána. A samozřejmě představa je taková, že když se podíváte na rozpočet EU, tak Europar TV a podobné, podobné prostředky dostávají 8 milionů euro ročně. Jsou to velké prostředky, to by nám pomohlo přežít velmi dlouho, mnohem déle než jeden rok. Adam a potom eh, dvě další otázky dohromady. Adam, já se pokusím být co nejstručnější. Je to jednoduché. Michael zmínil celou řadu argumentů, které jsem chtěl říci. Souhlasím s argumentem, co se týče Evropské tiskové agentury, problém nezávislosti. Na druhé straně nesouhlasím s tím, že pokud eh, nějaký dokument je dostupný od evropských institucí, že nám to život zjednodušuje. Možná pro ty, kteří mají dostatek eh, vědomostí a informací, ale jsme v situaci, kde někdo mm, negramotný prostě má přístup eh, ke knihovně. Já bych chtěl zdůraznit, že pokud nerozumíte sdělení a těm dostupným zdrojům, tak pak vůbec nezáleží na tom, jestli ty zdroje eh, vůbec existují. A to platí zejména pro tu domácí situaci. V zásadě souhlasím s tím, že je třeba něco udělat, abychom eh, informace zpřístupnili a ne pouze v jednom jazyce, protože ty, ty zdroje Press Europe to byl jeden zdrojů, který jsem používal, protože to bylo eh, překládáno do deseti nebo více jazyků a prakticky ze všech členských států. Bylo to velmi užitečné i pro osoby, které mají malé eh, jazykové schopnosti a bylo to dostupné. A ten přehled tisku který byl dostupný v Evropské komisi. Já jsem mnohokrát se pokoušel to získat přes internet, ale nebylo to možné. Bylo to skutečně dostupné pouze v, na papíře. A byly tu asi problémy s eh, autorskými právy. A možnost mít přístup k takovému zhrnutí, to je věc, která by byla nesmírně užitečná. I s tím, že někdo, kdo to považuje za zdroj, by mělo tedy respektovat eh, copyright. Tato služba vlastně běží od jednotlivých eh, zastoupení Evropského parlamentu a Evropské komise v jednotlivých členských státech. Tam je jenom problém, aby to bylo přístupné. Výborně, děkuji. Děkuji Vezmeme si ještě dvě poslední otázky. Nejprve dáma tamhle vzadu a potom pán tady vepředu. A pak zakončíme tuto část semináře, takže prosím. Děkuji, jsem eh, paní Petrová z Sofijské univerzity, eh, také jsem původně povoláním novinářka. Mě by zajímalo, jaký, eh, jaký je váš názor na roli médií a politiky médií vidíme, že existuje odlišná politická situace. Také máme jakousi novou bezpečnostní situaci. Média jsou eh, kanály komunikace. Lidé se chtějí eh, od nich dozvědět eh, odpovědi na své otázky. A kromě toho lidé také chtějí, aby média hovořili o jejich problémech protože pokud se jejich problémy nedostávají do médií, tak eh, se obracejí na sociální média nebo se prostě eh, dostanou tady na náměstí v Bruselu a protestují tady jako třeba farmáři eh, z traktory a podobně. Situace je komplikována tím, že máme hospodářskou krizi, kromě toho také máme k dispozici internet, který nám <clears throat> může být platformou pro vyjádření mm, nespokojenosti. <clears throat> Potom máme také třeba komerční obsah, kde lidé mm, nemají eh, přístup k tomu eh, přečistit to, co, o co mají zájem. A právě proto se obracejí na sociální média. Eh, sociální média jsou komunikačním kanálem, nic jiného. <clears throat> Také by mě zajímal váš názor na to, jak sociální média a nová média využít pro komunikování o evropských záležitostech ještě lépe. <clears throat> Myslíte, že by mohla být třeba nějaká politická koncepce pro využívání eh, takovýmto způsobem těch eh, digitálních nových médií? Eh, prosím, pán zde vepředu. Já mám velmi jednoduchou otázku. Rád bych, kdyby mi zkušení novináři ehm, poradili, Eh, co mám říct studentům v Dublinu zítra, protože já, se, já přistupuji poměrně pozitivně k eh, sociálním médiím, ale pro malé, mladé novináře, kteří ještě vůbec nemají práci, kteří eh, mají nejasnou budoucnost, tak jejich vnímání Twitteru nebo jiných sociálních médií, to je v podstatě platforma pro mm, novinařinu. Já vždycky říkám, aby se zamysleli nad webovými stránkami, které by jim pomohly eh, se nějak propojit se čtenáři a podobně. Takže já bych eh, jim rád zítra řekl, hovořil jsem v Evropském parlamentu s těmito skvělými novináři a ti říkali, že byste měli dělat webovku o tom, proč tenhle ten um, parlament je důležitý pro vaše čtenáře a každý den dostanete nějaký příběh, nebo každý týden, nebo možná každý měsíc uh, od Evropského parlamentu. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že nějaký podnikavý mladý novinář, kteří se nějak snaží prorazit na sociálních eh, médiích, třeba nějakou webovkou eh, k žurnalistice, tady nejde pouze jenom nějakými názory o životě a podobně, tak eh, samozřejmě nemusí žít v Bruselu, pokud budou mít dispozici takovéto, e, takovéto připravené už příběhy z Bruselu či témata z Bruselu. E, já si ale myslím, že je těžké přesvědčit takovéto studenty jako zítra v Dublinu, aby, aby prostě takhle informovali o, o Evropě spíše, než aby hovořili prostě třeba o sociálním zabezpečení, e, bytové situaci a podobně. Tak e, Ivo, já nevím, jestli dokážeš propojit tyhle ty dvě věci v jedné odpovědi, jak tedy mohou mladí reportéři využívat ta sociální média. Já si myslím, že hlavním problémem, eh, který máme, je prostě, že to, co je online, je zdarma. Eh, teď, když odpovídám na vaši otázku, eh, když se bavíme o žurnalistice, ne o nějakých blozích, o osobních věcech, pokud z toho chcete vyžít, tak se musíte zamýšlet nad tím, jak to ufinancovat. A to je hlavní problém. Další otázka, to je asi taková hlavní výzva pro internetové noviny. A já tady vycházím z vlastní zkušenosti. Byly tedy už nějaké kontroly eh, té papírové verze, která už na internetu není, protože to je rychlejší, musíte rychleji reagovat, protože váš šéf-redaktor eh, s vámi hovoří, protože třeba na tweetu Guardianu je něco důležitého, vy na to musíte zareagovat, takže eh, jste pod tlakem, abyste reagovali rychle. A tyhle ty kontroly kvality, editování, ehm, řekněme tedy, že mm, žurnalistika je o něčem jiném. Tady jde samozřejmě o tom, že poskytujete eh, jakýsi obsah, ale ještě si ho překontrolujete a na to potřebujete čas. Někdy ten čas ale nemáte. Je těžké odolat tomu tlaku. A další problém je, že na internetu je to velmi často eh, copy a paste. Takže ta chyba se rychle šíří a když tedy vznikne nějaká chybná zpráva, její životnost je delší a také se šíří dále. Takže tyhle ty kontroly kvality, které dříve byly v těch papírových eh, periodikách, v tištěných novinách, prostě se si sepsali svůj eh, text, potom eh, to dostal editor, editorka, šéf-redaktor, všichni si to prošli, překontrolovali, také samozřejmě se kontrolovala, kontroloval pravopis a podobně, takže dnes už eh, problém v online je, že tohle se nedělá a přitom to potom eh, se šíří více. Eh, už se blížíme k další části, protože opravdu teďka máme málo času. Ještě poslední slovo panelistům. Eh, je docela zajímavé, že vy jste rozlišil u studentů mezi webovkami, které se věnují praktickým informacím, eh, eh, zájmům lidí a potom třeba těm názorům o Evropě a podobně. Já si myslím, že to všechno musí existovat, je to důležité. Sociální média poskytují skvělé příležitosti také proto, aby diskuze, která z toho vzejde, byla živější. Ale samozřejmě ta diskuse nemusí být nutně reprezentativní pro, protože nejsou zastoupeny všechny pohledy ze společnosti samozřejmě. A z pohledu novináře, nevím, jestli někdo z vás eh, někdy musel eh, eh, jít k soudu kvůli svým článkům. Mně se to stalo a to je důležité, prostě my máme jiné standardy. Pokud si někdo takhle napíše něco na blogu, tak si napíše, co chce lidé to často taky potom ale berou na bernou minci. Takže e, takhle potom vznikají ty e, problémy, ta nedorozumění a podobně. Takže asi je důležité říci těm studentům, že e, žurnalistika je také o tom, abychom se snažili být objektivními. To Takže ať už dělají cokoliv, je to skvělé, ale prostě nesmí zapomínat na to, co to znamená práce novináře, jak podávat zprávy, jak je prezentovat srozumitelně a podobně. To je něco, co bych jim řekl já. Ještě k Bruselu, když se podíváte na čísla, na počty korespondentů, je tady stále více eh, internetových médií, eh, které jsou tedy velmi aktivní zde na trhu, jsou poměrně dostupné, takže otázka je, jak jsou financovány, protože jejich stanovy říkají, že musí fungovat nezávisle, ale když se potom podíváte, o čem píšou, často tam jsou různé zájmové skupiny a podobně, takže eh, tohle to prostě musí se dít, protože i tyhle, tyhle ty internetové noviny musí přežít. Ještě rychlý, rychlý komentář od Adama. Jenom jedna věc, měli bychom zmínit jedno slovo, pokud eh, vycházím z té diskuse, a to je slovo zodpovědnost. To znamená kvalita novinařiny. Je také jasný rozdíl eh, v tom, vlastně ne každý, kdo něco napíše, je spisovatelem, stejně tak ne každý, kdo píše nějaký blog, je novinářem. Protože tady přece jenom eh, mohou být rozdíly ve standardech, přístupu a podobně. A potom veřejnost, která má přístup k těmto stránkám, eh, často nerozumí eh, tomu rozdílu. to potom vytváří ještě větší tlak na novináře, kteří se tím živí. Určitě bychom měli zdůraznit, že právě novináři by mohli zajistit, aby politici převzali zodpovědnost za to, co dělají. A to je eh, prostě těžké, když máme celou škálu nějakých informací a dezinformací a podobně. Takže právě v, takovéhle, v takovémto kontextu je obrovsky důležité podávat kvalitní informace, eh, kvalitní novinařinu. Já vám všem mnohokrát děkuji za fascinující debatu. Eh, tuto část naší rozpravy tedy necháme za sebou. Nyní přejdeme k přípravě novinářů, to znamená, jak vyučovat. Každopádně zatleskáme našim panelistům a vyměníme si panel. Eh, prosím, kdyby tady mohli přijít tři řečníci. Tady budeme hovořit tedy o tom, jak vyučovat žurnalistiku na univerzitách, fakultách Okay, so we will be joined by Jörg Sadron. Eh, přijde sem na podiu eh, Jörg Sadrozinský, eh, který vyučuje na německé žurnalistické škole v Mnichově, potom Jackie Harrison z University of Sheffield ve Spojeném království a také Marie Christine Valley z Radio France. prosím, přijďte sem. Okay, so while our guests are making them... Zatímco naši hosté se usazují, eh, musím ještě říci, že tady teď eh, v této poslední části tohoto semináře budeme hovořit eh, o vyučování problematiky EU na žurnalistice. Takže otázka je, zda eh, takovéto kurzy eh, dokáží připravit studenty na to, aby eh, podávali zprávy o evropských záležitostech. Já se já také vyučuju novináře, takže my tam vůbec nehovoříme takhle konkrétně o EU, tam spíš hovoříme tady o základech novinařidy. Pan Sadrozinsko, prosím, mohl byste, mohl byste začít pár úvodních slov na toto téma? Já si myslím, že je v pořádku, pokud budu hovořit německy. Máme, připravil jsem si také takovou malou prezentaci o německé eh, novinářské škole, tak abyste si udělali jasnější představu o tom, co tam děláme. Takže poprosil bych o tu prezentaci. Je to nejstarší Mm, fakulta, eh, která byla založena v roce 49 Bernem eh, Friedman, Wernerem eh, Friedmanem, který byl tenkrát šéf-redaktorem Süddeutsche Zeitung. On navštívil Kolumbijskou univerzitu v Americe a měl dojem, že právě jejich přístup je eh, správným přístupem, to znamená eh, etablovat takto žurnalistiku po eh, druhé světové válce jako mix teorie a praxe. Když se podíváme na další slide, tak tady vidíme, že od roku 1949 prošlo školou více než 2200 studentů. Mezi nimi posléze i velmi renomovaní novináři, jako například Sandra Maischberger nebo Günther Jauch, eh, také dva eh, moderátoři z televize, také šéf-redaktor Süddeutsche eh, Zeitung či vydavatel Šternu a další. Když půjdeme dále, německá spolková kanceřka také přišla na výročí, 60. výročí školy, promluvila v tom smyslu, že to vlastně patří k dobré německé tradici, což nás velmi potěšilo. Eh, celá řada jiných eh, novinářských škol, které eh, vznikly po naší škole, se vlastně orientují podle našich vodítek i v tom, jak propojují praxi a teorii. Ta škola tedy se nachází v Mnichově, více než 50 let se nacházela přímo v centru města, teď ale vidíte novou budovu, do které jsme se přestěhovali Eh, to bylo v roce 2012, teďka jsme vlastně eh, v, v mm, nakladatelství Süddeutsche eh, Verlag, tak jsme se tam přestěhovali, už tedy nejsme v centru. K tomu, co děláme, 45 studentů projde školou každý rok, máme vždycky tři třídy, Část tedy z těchto 45 studentů eh, se zaměřuje na magisterský kurz, eh, potom eh, další dělají taky takzvaný kompaktní kurz, který trvá asi 16 měsíců. 10 měsíců z toho tedy studují u nás na škole a potom dvakrát tři měsíce dělají praxi v různých institucích, médiích. Když potom postoupíme dále, tak e, vzdělávání je multimediální, to znamená, máme tisk, e, noviny, časopisy, ale také e, rádio, televizi a kurzy pro podávání zpráv online. Co se tedy týče vyučování obsahu o EU, máme štěstí, že jeden z našich absolventů je tiskový ataše v Evropském parlamentu, takže máme takhle vlastně jakýsi přímý eh, vztah, eh, to je vlastně výhoda, že máme skvělý eh, program, máme taky možnost vlastně výměné návštěvy v parlamentu, komisi i v NATO. Tady je to sice malým písmem napsáno, ale eh, tady byli opravdu velmi významní eh, řečníci, kteří, eh, které, kteří hovoří k, k našim studentům. To platí jak v Evropském parlamentu, tak na komisi, tak v NATO. jak konkrétně tedy vyučujeme o EU přímo v Mnichově. Eh, bohužel jsem nemohl sledovat eh, celou tu diskusi, ale tady můžeme k tomu přistupovat různými způsoby, můžeme EU eh, e udělat zajímavou různými způsoby. Například jedna třída minulý rok připravila film pro ARD, který se zaměřoval na přípravu voleb do Evropského parlamentu. Tam docela zajímavě se hovořilo o tom, proč občané Evropské unie, EU tak kritizují. Hovořila tam celá řada tedy zaj- e, různých lidí, vystupovali tam třeba zástupci Flams Belang, e, pravicových e, stran, či také krajně pravicových stran, které se chtěli nechat zvolit do Evropského parlamentu mm, aby vlastně zrušili evropské instituce. Stejně tak tam ale hovořili Eh, lidé z, eh, třeba z německé eh, eurokritické strany AFD a podobně. Kromě toho zase jiná třída vypracovala takovýto magazín, filter, přinesl jsem několik exemplářů, je tady bohužel pouze v Němčině, ale pokud máte zájem, můžete si jej tam u vchodu vzít. Tam se zase hovořilo třeba o mladých Portugalcích, kteří žili nějakou dobu v Německu, ale potom se vracují, vracejí zpátky třeba do, konkrétně do Portugalska, aby pomohli své zemi, která se nachází v potížích. Eh, potom je tam třeba článek o mladých pravicových francouzích. Eh, potom tady máme zase další případ, eh, příklad toho, jak vyučujeme o EU, Tady máme ku příkladu takový um, internetový dosie o um, transatlantickém partnerství TTIP a každopádně tedy vidíte, že máme různá témata, mám, navštěvujeme eh, přímo instituce EU zde na místě, existuje celá řada témat, která jsou v Evropě velmi zajímavá, která ehm, takhle zaujmou studenty a která, která jim můžou přiblížit Evropu. Takže tolik tedy ehm, na úvod a zatím děkuji za pozornost. Dobrá, děkuji mnohokrát a nyní eh, profesorka Jackie Harrison z Sheffieldské univerzity. Thank you. Děkuji. Děkuji za pozvání. Já vám představím Sheffieldskou univerzitu a katedru žurnalistiky tam. Sheffieldská univerzita je tradiční univerzitou v centru Anglie. Má pět fakult, eh, strojírenství, eh, přírodovědu, eh, sociální vědy tam také patří. Novinařina, když vznikla, tak se vůbec vlastně eh, ptali, jestli by neměla přijít pod filozofickou fakultu. Takže nebylo ani jednoduché založit školu novinařiny. Byla otázka, kam vlastně patří v rámci tradiční univerzity. Tak to aspoň bylo ve Spojeném království. Já budu hovořit jenom o mém domácím kontextu, protože v tom se vyznám nejlépe. Jeden eh, z našich problémů je složitost toho, co učíme budoucí novináře. Záleží na typu univerzity, kde fakulta je. Máme aplikované eh, kurzy, máme asi 300 eh, studentů, kteří studují na bakaláře, mají praktické kurzy i kurzy teoretické. Zjistili jsme, že není lehké nalézt nějakou rovnováhu mezi praxí a teorií, což je typické pro fakulty žurnalistiky. Momentálně se snažíme o dosažení lepší eh, harmonie, snažíme se přestat to nazývat teorií a praxí a zaměřit se na novinařinu jako takovou, proč je důležitá a jak se k ní stavět z různých hledisek. O to běží nejvíce. Také máme postgraduální kurzy a i tradičnější akademickou obecnou novinařinu a mezinárodní politickou komunikaci, která je atraktivní i pro zahraniční studenty. Co se týče uši, učitelů, jsou tam jednak lidé z praxe, se zkušenostmi, což je velice cené. A potom máme tradiční univerzitní uh, učitele, eh, ať už to jsou politik, politologové, sociologové, eh, odborníci na kulturu a tak dále. Takže si umíte představit, že ta kombinace je eh, velice zajímavá. Z jedné strany je to pozitivní, protože můžeme hovořit o všech nezbytných elementech, které patří do vyučování novinařiny. A teď, abych se eh, dostala k otázkám, k níž se máme vyjádřit. Za prvé, jakým způsobem eh, fakulty žurnalistiky připravují studenty ke zpravodajství o Evropě ve Spojeném království? No, moc nám to nejde, musím upřímně přiznat. My spíš využijeme takové všeobecné dovednosti, co se týče novinařiny, a ty se zaměřují hlavně na ty praktické moduly, studenti se naučí, jak být dobrým eh, novinářem, jak si ověřovat zprávy, jak hodnotit zdroje, co je etické a neetické ve spravodajství, jak eh, pochopit a analyzovat různé druhy informací a všechno ostatní, co se obecně čeká od absolventa eh, novinařiny. Máme tři akreditace od všech těch třech akreditačních orgánů ve Spojeném království, jako příkladu Národní rada a další organizace, což eh, poněkud omezuje to, co můžeme udělat. NCT je, to znamená akreditační orgán tiskový, má určité požadavky na to, co máme učit a co mají novináři eh, umět. Což je dobré, praktické, tím se odlišujeme od takových těch mediálních studií, studií komunikace a máme se více zaměřit na to, co se studenti dovědí o mediálním zákonu, veřejných záležitostech a tak dále, PR. A ty akademické moduly, kde by se o tom hovořilo, ty potom e, jdou trošku stranou a je potřeba to tam také dostat. To není jednoduché. My u nás zjišťujeme, že když chceme e, studenty informovat o tom, o čem je Evropská unie, vůbec světové záležitosti, tak vlastně se toto učí v rámci těch teoretických modulů a e, co se týče těch praktických dovedností, kde se dozvědí o všeobecných dovednostech o e, novinařině. Nemáme žádný specifický kurz, kde by se vyučovala Evropská unie. My jsme se tomu vždycky bránili, abychom e, označkovali nějaký kurz tímto způsobem, ale v mezidobí vím, že různá, různé univerzity takové kurzy mají. Já si myslím, že to není ani e, nějaká e, úmyslná neochota vyučovat evropské otázky a nebo nějaké antievropanství u našich učitelů. Spíše to pramení z praktických otázek učení. A v našem kontextu pokrývání evropských zpráv také závisí na tom, že evropské otázky nejsou příliš vysoko na tedy žebříčku priorit našich občanů. A britská média a tam samozřejmě naši studenti budou pracovat, a ta si často kladou otázku, co můžeme od Evropské unie dostat, spíše než co tam můžeme dát. Takže to není příliš solidarizující se instinkt a jak tady zaznělo od řady, eh, eh, od řady eh, už předřečníků, veřejné mínění nemá příliš velký zájem o evropské otázky a proto je potom těžké to provázat s nějakými většími, obecnějšími evropskými tématy. Takže my se o to sice snažíme, ale jako učitelé učíme budoucí novináře, že by měli z občanů vychovávat trochu také vůdce, takže tam se Evropská unie dostává na vedlejší kolej. A e, také samozřejmě reagujeme na e, pocity a názory veřejnosti, což není úplně také dobré a i to je poměrně obtížné provázat s evropským kontextem. Kdybychom měli odborníky, eh, kteří by mohli Evropu učit a kteří by měli nějaké eh, tedy prostory ke zkoumání i eh, těchto témat, tak ano, asi bychom to učili. My jsme dokonce měli třeba studenty PhD, kteří se zabývají komunikací evropského občanství v návaznosti na komisi, a nebo máme studenty, kteří eh, eh, studují současnou evropskou historii, studenty vícejazyčné, kteří mají zájem o Evropskou unii. A my také učíme eh, studenty strukturu všech úrovní našich vlád, od místních až po centrální, ale co se týče eh, evropských institucí, tam ty informace jsou poměrně mělké, ne příliš podrobné. Eh, ale myslím, že zpravodajství o EU by se mělo týkat i jiných otázek. A co se týče vůbec médií jako takových a nových médií, jestli to ovlivňuje rozhodnutí, jak učíme, neovlivňuje, spíše to ovlivňuje naše rozhodnutí, jak učíme novinařu, novinařinu, protože vlastně musíme učit více platformově a musíme učit nové dovednosti. Ale i přesto jsou určité konstantní dovednosti, které eh, si novináři musí osvojit bez ohledu na platformu, když budou dělat e, rozhovor e, s nějakým místním politikem, tak je to totéž, co k tomu potřebují znát, jako s politikem celostátním, anebo konečně zástupcem Evropského parlamentu nebo někoho z Evropské komise, ale e, spíše jde o to, jak se osvědčí jako hotoví novináři. My se maximálně snažíme a maximálně se snažíme propojit veškerá ta aktuální témata, ale přesto Jakmile eh, ten eh, novopečený novinář vstoupí do té profese, tak eh, se setká s nejrůznějšími elementy, ať už tedy se dostane do nějakého tisku, který bude spíše euroskeptický, tak to ovlivní určitě ten styl novinařiny. Takže asi je dobré toto studentům vysvětlit. A také by bylo zajímavé se Eh, zaměřit na to, jak zlepšit eh, to, jak učíme novinařinu a jak do toho také zapojit evropská témata. Já jako vedoucí eh, katedry novinařiny uvaž, uvažuji o tom, že bych se jich zeptala, jestli by měli zájem E, o nějaká evropská témata, jestli by měli zájem o to, aby se do osnov evropská témata dostala. Možná, že by to bylo zajímavé i pro zahraniční studenty, a to i přes e, jazykovou e, bariéru. Bylo by také dobré, aby naši studenti jezdili do zahraničí. My i pravidelně studenty do Bruselu bereme, což bývá oblíbené. Je to zajímavé A můžeme i dělat určité kroky v návaznosti na naše výzkumné projekty, zapojit tam studenty a i jim eh, přibližovat výsledky eh, těchto eh, výzkumů. Je důležité také pochopit, jaké, jak se staví veřejné mínění k Evropské unii. Protože nakonec ani média, ani politici nehovoří o Evropské unii ani rozumně, ani citlivě, alespoň u nás ve Spojeném království. A pro nás, učitel, je důležité, aby si studenti uvědomili, co tedy v této komunikaci chybí. Měli bychom studentům poskytnout více příležitostí eh, k debatě eh, o eh, Evropě, prohloubit, prohloubit i politologické přednášky pro novináře. tak eh, aby když jim řekneme, že když se no, eh, voličům dostane více informací, tak jich přijde více k volbám, aby toto dobře eh, pochopili a jaké různé úlohy v této situaci mohou sehrát média, jaký mají potenciál a k čemu tady mohou sloužit. My kteří se zabýváme médii, často vidíme média jako v centru všeho dění. I to je potřeba vzít v úvahu a, a pomoci studentům lépe pochopit a, e, úlohu médií a i co se týče svobody e, projevu, svobody médií, aby a, e, studenti pochopili všechny a, aspekty této svobody. Někdy jsou a někdy jsou eh, velice zajímavé i limity, eh, nejenom z hlediska vlastnictví médií, a i eh, z hlediska ziskovosti, to znamená získávání čtenářů. Takže i svoboda médií je složité téma, které má mnoho aspektů a studenti by toto všechno měli znát, měli by vědět, že Eh, tedy eh, většinu našeho tisku vlastní pan Merdok, ale že máme i veřejnoprávní eh, média, což asi přesahuje rámec mé prezentace dneska. Co jsme včera slyšeli, když hovoříme s našimi studenty o Evropě, tak je potřeba mluvit celá otevřeně a upřímně. V čem spočívají určité mýty spojované s Evropskou unii v médiích, o čem se naopak mlčí ale je důležité, aby eh, novináři, když eh, podávají zpravodajství o Evropské unii, aby byli vždycky eh, otevření, pravdiví a neutrální, objektivní. Takže abych použila slova Michaela Schutzna, co se týče zkoumání EU, když chceme, aby to byly instituce orientované na občanskou společnost a zcela demokratické, potřebujeme na to skutečně svobodný tisk, který eh, nám bude poskytovat veškeré informace, nejenom ty dobré zprávy. A hodnota eh, lidských práv, eh, občanských svobod a tak dále, to všechno, co vlastně si pro sebe, tak říkajíc, ukradli euroskeptici, to by měli učitelé také zmiňovat. Děkuji. Participant. Děkuji. A konečně Marie Christine Bale, která nás seznámí s pohledem novinářky působí v Radio France a také v Evropské novinářské asociaci. Dobrý den. Budu hovořit vlastně na dvakrát. Nejdříve rychle budu informovat o tom, co probíhá na téma evropské problematiky v novinářských školách ve Francii. Není toho mnoho. A za druhé, jak působíme v rozhlase Radio France. Existuje 15 eh, novinářských škol, které jsou uznávány a potom jsou menší soukromé školy, kde se také vyučuje žurnali- žurnalistika, média, komunikace, práce, tiskové ataše. Ano, na těchto školách eh, neexistuje předmět, eh, který by se nazýval evropské věci, evropské záležitosti, až na výjimky, které zmíním později. A na těchto školách se občas konají semináře, přednášky. Je možné jet do Štrasburku nebo do Bruselu na pozvání Evropského parlamentu například, abychom objevili, aby studenti objevili a seznámili se s evropskými instituci, ale předmět Evropská unie, pokud jde o minulost i fungování evropských institucí, toto přednášeno není. Jediná škola se jasně rozhodla, to je Univerzitní středisko žurnalistických studií ve Štrasburku, které je součástí Univerzity Roberta Schumana ve Štrasburku a tato univerzita se skutečně jasně rozhodla. V prvním ročníku je 22 eh, hodin teoretických přednášek a potom jsou studenti vysláni, aby pokrývali plenární zasedání Evropského parlamentu. Je to jednoduché, je to hned vedle. A v druhém ročníku je také volitelný seminář o evropských záležitostech a studenti na konci semináře připravují práci na téma z různých úhlů pohledu, například o evropských volbách. To byla aktuální otázka loňského roku. Tolik tedy příklad eh, této instituce ve Štrasburku. Další specifický příklad je to rozhlasová škola v Not. Je to internetové rádio a tam tedy přicházejí mladí univerzitní studenti a učí se žurnalistice a učí se tedy evropské žurnalistice. Zpracovávám určité téma z evropského pohledu, jsem v NOT, jedná se o rybolov, které směrnice v oblasti námořní politiky a rybolovu, které se na to vztahují. A když tedy zpracovávají aktuální téma, tak se vždy snaží o evropský pohled. A to je učí tato specifická škola. Například pokud působíte v médiu, například v Radio France, což je můj případ, tak přicházejí absolventi žurnalistiky a začínají u nás pracovat. A Radio France od roku 2005 zdůrazňuje e- evropskou přípravu novinářů, ale tady jde již o novináře profesionály, mladší či starší muže a ženy, kteří působí v jednotlivých redakcích a kteří absolvují stáže, aby se seznámili s evropskými institucemi. Před rokem 2005 existoval program školení v Evropském parlamentu pro regionální novináře, protože Radio France má 7 kanálů národních a 44 regionálních. To bylo před rokem 2005, to bylo otevřeno také pro novináře z regionu a zde se vlastně učila společná zemědělská politika, strukturální fondy, otázky rybolovu. Vše, co je zajímavé pro novináře z regionu. Od roku 2005 se to otevřelo všem novinářům z našeho média a zvolili jsme nejdříve cestu vedoucích oddělení, šefredaktorů, vlastně všech vedoucích pracovníků, aby se seznámili s evropskou problematikou, aby se setkávali s europoslanci, aby mohli hovořit s úředníky Evropské komise a aby pochopili fungování evropských institucí. Tedy cílem je skutečně se setkávat s příslušnými subjekty a pro nás novináře je třeba také hovořit o aktuálních otázkách. Minulý týden jsem vedla skupinku stážistů zde v Bruselu a strávili jsme jeden den v Evropské komisi, jeden den v parlamentu zde a hovořili jsme se všemi partnery aktuální otázky. Tedy energetická Evropa, hovoří se o energetické unii, Junckerův investiční plán, jak to bude fungovat, co to vlastně je. Také jsme hovořili o terorismu samozřejmě, protože to byla velmi aktuální otázka. Hovořili jsme o digitálním programu. Vše, co je na stole v Evropské unii, aby novináři pochopili jednotlivá témata. A nejde o nějaké přednášky o evropském právu, nejde o teoretickou výuku, ale skrze praktické, aktuální otázky, které souvisí s jejich novinářskou prací, tak chápou fungování a základ, tedy ten základní institucionální trojuhelník, rada, komise a parlament. A výsledky jsou poměrně pozitivní, protože někteří z nich už mají eh, základní informace, takže vlastně si prohlubují znalosti a někteří nevědí vůbec nic. A říkají, já jsem objevil úplně nový svět. Objevil jsem novou realitu. Není to nic vzdáleného, existuje fungující parlament, existuje komise, která navrhuje, existují úředníci a volení poslanci. A všichni pracují a odhalují novou skutečnost. A když se vracíme vlakem do Paříže, tak často ve vlaku mi sdělují, tak teď už se na věci budu dívat jinak, protože pro novináře hrozí, že vlastně tu celou evropskou problematiku může ignorovat. A často v praxi vidím, že novináři, kteří píší o vnitřní politice, ignorují evropskou politiku. Pohybují se ve vlastním světě a některé výrazy neznají, některé formulace, některé termíny, některé informace, které poskytují, jsou neúplné, protože jim schází ta evropská dimenze a praktické stáže pro novináře umožňují vlastně e, přičichnout této realitě a nejsme jediní ve Francii. Velké noviny West France e, od roku 2003 postupuje stejně a oni chtějí vlastně přivést veškeré pracovníky novin do Bruselu, do Štrasburku, do Lucemburku všichni zaměstnanci. Takže my v Radio France je, je to pouze pro novináře a moderátory a my to skutečně organizujeme formou tří stáž v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, tři stáže ročně a můžeme někdy nahradit eh, Lucemburg Varšavou, to jsme udělali loni, abychom se seznámili s agenturou Frontex, protože uh, jsme si říkali, že během eh, evropských voleb v roce 2014 se bude hodně hovořit o přistěhovalectví, o hranicích, tak 12 eh, novinářů navštívilo agenturu Frontex a hovořilo s pracovníky Frontexu a snažili se tedy objevit tuto agenturu a její omezené prostředky. Kdo nás financuje? Je to náš rozhlas Radio France. Ve Francii existuje rozpočet pro odbornou přípravu který je v každém podniku eh, spravován a podnik Radio France financuje tyto stáže a platí nám ubytování, dopravu a veškeré vedlejší náklady. A budeme v tom pokračovat. Děkuji mnohokrát. Takže nyní zahájíme diskusi. Máme asi 15 minut na otázky, komentáře. Pán zde. Děkuji. Budu hovořit francouzsky, když dovolíte. Jsem Hervé de Mají, odpovídám za magisterské studium na pařížské Sorboně. A kromě toho předsedám konferenci eh, novinářských škol, které jsou tedy v profesi uznávané. Plně se stotožňuji s vaším vyjádřením v našich osnovách tedy přednášky o evropské památce nejsou silnou stránkou, protože máme značný objem tedy výuky na dva roky a my chceme obecně připravit novináře, aby byli schopni zvládnout veškeré tedy novinářské techniky, protože dnes novinář už není televizní novinář nebo rozhlasový nebo internetový, ale musí umět vlastně všechny čtyři přístupy a to se vše opírá o konkrétní redakční práci. A evropská problematika může být eh, zpracována různě, je nemožné snad o to vyučovat, ale můžeme, může se vyučovat o evropských institucích a o určitých realitách, jak se volí předseda Evropské komise, jak funguje parlament vůči komise a podobně. Ale učit o Evropě, to je obtížné, protože je to každodenní realita a je možné se s tím vyrovnávat každodenně, ale eh, instituce, tedy ve Štrasburku, která vznikla právě díky tomu, že ve Štrasburku a díky tomu, že se zaměřuje na Štrasburg, má specifické postavení, takže ve školách to skutečně ta evropská problematika není příliš zastoupena. Kromě toho, že mm, vlastně pařížské zastoupení Evropské komise uspořádá nějakou návštěvu nebo akci, tak ten kontakt s Evropskou realitou příliš intenzivní není. A naproti tomu v některých jiných školách pořádáme eh, vlastně přesun redakce a ty přesuny redakcí na konci studia eh, probíhají podle vlastně často zaměření na evropské otázky. My jsme strávili deset dní v Talinu při příchodu eura do Estonska. Byli jsme v Bukurešti v loňském roce, abychom zjistili, jak eh, nový členský stát bude vlastně volit do evropských voleb. Byli jsme na Kypru při krizi a letos eh, v květnu pojedeme do Řecka a tam se budeme zajímat o důsledky posledních, posledního vývoje v Řecku. Takže vlastně reagujeme na evropské, evropské aktuality a novin, novináři by měli nastoupit do médií a francouzská média až na výjimky, jako je West France nebo Radio France, příliš nejsou zaměřeny na evropská témata, takže tolik jsem chtěl říci. Chci zmínit také France 3, třetí program francouzské veřejnoprávní televize, který se také na toto zaměřuje. Chtěla se na to reagovat? takže prosím, vypněte si mikrofon. Takže paní zde a kolega na druhé straně nejdříve vy. Dobrý den, jsem Kristian Istora, jsem z Rumunska, z Kluže, což je Evropské hlavní město mládeže v letošním roce. Stručná poznámka, chci se podělit eh, s naší eh, zkušeností se studiem. Máme krátké dějiny, které začaly v roce 2007, pokud je o kdy Laurence Aubin nás pozvala k Atlantiku k Donald a chtěla nás seznámit s konceptem místní evropské žurnalistiky. Já jsem neměl vůbec představu, jak to má vypadat. A od roku 2007 jsme udělali maximum pro to, aby naši studenti skutečně se seznámili s evropskou žurnalistikou a komunikací, byť na místní úrovni. A v zásadě jsme do osnov katedry žurnalistiky zavedli přednášky o evropské žurnalistice, což je praktická, praktický kurz a snažili jsme se o multimediální platformu, která se soustředuje na evropské informace. A byli jsme označeni za multi na nejmodernější multimediální platformu zaměřit se na tuto problematiku v Transylvánii a poté jsme také nabádali naše studenty, aby se účastnili ev evropských programů jako Euronet, Evropská rozhlasová síť, což je profesionální rozhlasová síť. A také jsme vyzývali studenty, aby se zúčastnili eh, Evrop- eh, studentských kruhů při rozhlasových stanicích. To je několik příkladů z naší strany, co je možné udělat, abychom eh, nabádali studenty a informovali o tom, že Brusel není nějak e, vzdálený a že tyto věci se dají zpracovávat a o čemkoliv se jedná a projednává na této složité institucionální úrovni, musí být e, vnímáno jako věc, která má bezprostřední dopad na náš každodenní život kdekoliv v Evropě. Děkuji mnohokrát. Tady se zvedla ruka před chvilkou Děkuji. Má otázka souvisí s předcházející. Samozřejmě existují různé způsoby, jak se seznamovat s Evropou. Exkurze, Erasmus a podobné výměné programy, anebo eh, výuka politických a sociálních dějin v jednotlivých členských státech. Ale zdá se, že hovoříme o eh, prezentováním v médiích Evropy. A tady profesorka Harrison eh, hovořila o úrovni evropských institucí. A víte dobře, že veřejnost nemá zájem o tyto zprávy, pokud nemají souvislost s nějakým národním tématem. A druhá úroveň je úroveň občanské společnosti. Ale na této rovni eh, to, co média uvádějí, je vlastně eh, ve, ve jménu domestikace zpráv, kdy stereotypy se někdy stávají velmi silnými. Řecký stereotyp o Němcích, německý stereotyp o Řecích, o Irech, o Portugalcích, o Britech a podobně. Jak to řešit? Ehm, jste připraveni ehm, o tom přednášet nebo nějakým způsobem čelit, bojovat s těmito stereotypy, protože to je výbušná nálož v základech Evropské unie. Předsudky a stereotypy, to je můj názor. Děkuji mnohokrát. Vím, že před vámi se hlásí kolegyně. A máte otázku? Zdálo se mi, že myslel jsem, že ještě jeden kolega před Rebecca Pierce jsem z London College of Communication. Mm, slyšeli jsme řadu informací o návštěvách a o tom, jak, evropský, jak návštěva v Evropském parlamentu může pomoci studentům a já jsem zval skupinou studentů do, do starších studentů do Strasburku a pro mladší studenty je to mnohem, je to na, trošku složitější a no, vlastně panel zde zmínil, jakým způsobem tedy zasvětit ty mladší studenty do politické reality Bruselu Eh, chcete se zmínit o té otázce týkající se lokalizace některých místních témat? Já bych se eh, ráda vrátil Schwierigkeiten, eh, dass wir nicht jetzt speziell Europajournalisten ausbilden. Also mir ist keine äh, Ehm, Bildungseinrichtungen, Journalisten, Ausbildungseinrichtungen in Deutschland. Nevzděláváme pouze novináře, kteří by se zaměřovali pouze na Evropu, takže to je takový náš eh, problém. Eh, ale samozřejmě existuje možnost mm, přizpůsobit, ehm, přizpůsobit třeba studium eh, tomu, jak ehm, co se projednává v různých institucích a podobně. my eh, v naší výuce se vždycky zaměřujeme hodně na praxi, hodně na různé projekty, takže to potom můžeme dělat na základě nějakých aktuálních témat a podobně. Systematicky by se to také dalo dělat, tak teď vás naučíme něco o instituci, vrátíme se třeba do historie, ale to je opravdu těžké. Na druhou stranu si myslím, že eh, určitě se lidé ptají i vás všech eh, na takovéhle věci. My jsme takhle třeba jednou na, k nám na školu pozvali novináři, novináři novinářky na um, takzvaný seminář, aby tam hovořili o své práci. Já si pamatuju, přišla jedna kolegyně z ARD, která říkala, že byla v podstatě novou eh, korespondentkou a eh, trvalo jí zhruba dva roky, aby se pořádně zapracovala, aby přišla na to, jak klást ty správné otázky a podobně. Takže z toho je vidět, že právě pro mladé lidi to není všechno tak jednoduché. Děkuji. Děkuji. Mohu komentovat eh, ten poslední bod nebo vše? Dobře, takže já stručně zmíním všechny tři body pokud mohu. Za prvé, co vlastně děláme, to o tom jste mluvil vy. Jak se díváme na stereotypy v médiích? Myslím, že to je jádrem kritické analýzy, která je nezbytná v, ve školách pro novináře. A já se tím zabývám, je to jedno z mých témat elektronické zprávy a občanská společnost. Já se zabývám tím, jak je prezentována Evropská unie v jednotlivých novinách, pokud jde o občanskou a neobčanskou prezentaci. A potom neutrálnější, to jest, že ty instituce jsou zobrazeny jako něco neutrálního a nikoli problematického. A součástí toho je také, že národní státy jsou také takto tedy zobrazovány. Takže existují tedy články informace o Řecku a o Německu a pokud se zabýváte tím, tak tam dochází skutečně k určitému zvláštnímu zobrazování těchto realit. A pokud se na to novináři soustředují, tak je třeba to propojit s konkrétní činností když eh, potom dávají dohromady eh, určitý vlastní eh, no, článek nebo mediální výstup. To je první věc. Pokud jde o místní žurnalistiku, to je skvělá myšlenka. A budu o tom přemýšlet a možná si to odvezu sebou domů, je, že, by to, že by to byl model, který bychom mohli využít. A pokud eh, my, my jsme tu měli 15 novinářů, jeden se z našich studentů se tu dokonce ztratil a pokud jde o eh, navazování kontaktu, měli bychom najít eh, konkrétní způsoby. Měli jsme tu kontakty se zástupcem Spojeného království, možná existují další cesty. Marie Kristin. Děkuji. Chtěl jsem zareagovat na otázku o stereotypech. V, pra- v novinářské praxi narovnávat nebo bojovat se stereotypy, to znamená vlastně připravat reportáže z jednotlivých zemí, když naši novináři vyjíždějí za reportážemi z aktuálního pohledu do zemí Evropské unie, už to vlastně poskytuje nový pohled a existují různé způsoby, jak zpracovat evropské politické aktuality, institucionální aktuality, co se děje zde v komisi, v radě a potom eh, komparativní aktuality. Eh, velmi často se zabýváme určitým eh, tématem, například z Německa, a srovnáváme, jak se postupuje ve Francii. A například něco, co se děje ve Francii, srovnáváme s přístupem v Itálii nebo v Německu nebo v jiné zemi. Takže často vlastně to pojímáme takto komparatisticky a umožňuje nám to tedy vzájemné pohledy skrze reportáž nebo aktuální téma a umožní nám to pochopit, eh, kdo jsou naši partneři v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Máme ještě čas na jednu až dvě velmi stručné otázky nebo připomínky opravdu jenom rychle, co se týče výzkumu či rešeršování. Já eh, jednak pracuji v Jirském rádiu, ale také vzdělávám eh, mladé novináře, hodně se věnuji eh, také parlamentním zprávám a zjistil jsem, že mm, mezi novináři, kteří se věnují eh, tedy podávání zpráv eh, o, o parlamentu, dochází k eh, problémům, nebo často hodně z nich se potýká s problémy, jako je šikana, sexuální obtěžování a podobně. To platí potom samozřejmě i pro různé tiskové mluvčí a podobně, takže mě by zajímalo, jestli mm, Existuje nějaký výzkum ohledně eh, vztahů mezi novináři, zde v Bruselu, lobbyisty, zástupci eh, silných národních zájmů, potom evropských institucí a podobně. Dochází tady k sexuálnímu obtěžování, případně o kšikaně, nebo je to jenom taková irská věc, irský problém. A ještě poslední připomínka, pan tamhle vzadu, já jsem eh, pan Oliver, pracuji pro Euroactive. My poskytujeme novinářský kurz eh, mm, už asi tři roky. A eh, naším problémem je, že je velmi těžké dostat financování pro novinařinu. Obracím se na britskou paní profesorku eh, s otázkou, jak můžeme zlepšit to vzdělávání v tom smyslu, kde hledat financování eh, i pro eh, vzdělávání ohledně tedy evropských záležitostí a podobně. Slyšeli jsme tedy eh, francouzskou situaci, vy tady vzděláváte hodně tedy mm, francouzských novinářů, možná proto také, že je to ta blízkost um, ke Štrasburku, Lucembursku a další, třeba pro BBC to bude asi jiné evropské instituce samotné také trošku investují do eh, Evropského žurnalistického centra, ale myslím si, že možná to financování se pak dostatečně nevyužívá. Takže mě by zajímalo, kdo si myslíte, že by měl financovat eh, evropské eh, novinářské vzdělávání. Děkuji. Paní profesorko, chtěla byste odpovědět na obě tyhle ty otázky? Eh, asi na žádnou z nich neodpovím velmi dobře, ale mm, eh, je to velmi zajímavé k zamyšlení, eh, co se týče mm, toho obtěžování a šikany. Nejsem si vědoma toho, že by existoval nějaké, nějaký výzkum, který by se konkrétně na to zaměřoval. Vím, vím že se hodně že, že třeba se tomu věnovala konference o sexismu v médiích. Mohu se na to podívat, mohu se tomu trošku věnovat a můžeme se o tom pobavit třeba v příště. Mm, také by bylo zajímavé podívat se na to, jestli to není eh, třeba mm, jakýsi projekt, který bychom mohli navrhnout jako výzkumný projekt, který by potom eh, eh, bylo dobré také financovat. Já takhle z patra si nejsem vědoma žádného problému, co se tedy týče toho financování, té otázky financování třeba ve Spojeném království si nejsem jistá. Určitě je, něco, je to něco, nad čím bychom se měli zamyslet a e, dávat si pozor na to, jak to uděláme. Protože samozřejmě máme e, financování ze strany vlády či ze strany průmyslových odvětví. Možná jsou ale také i nadace, na které bychom se mohli obrátit. Byla bych ochotná se tomu věnovat ale myslím si, že by bylo e, skvělé, kdybychom Eh, o tom vyvinuli trošku širší debatu. My, ku příkladu, u nás na univerzitě máme eh, takové, takový eh, takové financování různých rozvojových projektů, ale také to může být třeba na bázi nějaké nabídky poptávky, nějaké aukce nebo podobně. Určitě by to stálo za to se nad tím zamyslet. Dobrá, děkuji mnohokrát. Tím se tedy dostáváme téměř na závěr dnešního semináře. Eh, nyní mi připadá velmi těžký úkol, abych ehm, to všechno shrnula v závěrečných připomínkách. Eh, takže jako novinářka, která se věnuje evropským záležitostem, já třeba každý měsíc podávám zprávy z evropského zasedání, eh, zasedání Evropského parlamentu v Štrasburku z plenárního zasedání. Takže mm, e, já se opravdu musím věnovat poměrně komplexním evropským tématům a musím je e, přeložit do jazyka, který by byl srozumitelný e, v našem rozhlasu. Takže rozhodně z irského úhlu pohledu je zájem vyslechnout si zprávy z evropského pódia, ale musí to tedy přicházet z místních Eh, médií, z místního rozhlasu, z místních eh, televizí a podobně. Takže opravdu se musíte zaměřit na spolupráci eh, s lidmi na místní úrovni. Velkým problémem jsou peníze, jak už jsme si vyslechli je mnohem méně novinářů v Bruselu, než jich bylo třeba před pěti, deseti lety. Všichni se tedy snaží ušetřit. Řada periodik mají méně a méně finančních prostředků pro to, aby financovali korespondenty v Bruselu, díky také tomu, že eh, jim ubírají čtenáře eh, internetové noviny a podobně. Jinak také můžeme předpokládat, že se budou eh, využívat Eh, různé eh, tiskové zprávy z eh, institucí v Evropské unii, které se potom nějakým způsobem nakopírují do různých článků, aniž by docházelo k nějakým konkrétním rozhovorům nebo k nějakému novinářským rešerším a podobně. A to je škoda, protože potřebujeme novináře, potřebujeme lidi, kteří by rozuměli těmto záležitostem protože my potom jako spotřebitelé budeme stále více vystaveni jenom těm tiskovým zprávám a takzvanému spinu. Ehm, když tedy podáváme zprávy o evropských záležitostech, to jsou prostě obrovská témata. Mm, mohli byste mít e, korespondenta, který by se věnoval jenom Evropskému parlamentu, jiný by se mohl věnovat e, Evropské komisi a e, dalším otázkám, protože to jsou opravdu obrovská témata, je to obrovský úkol. A my máme dobré kolegy, ale je jich eh, zatím málo. Takže takovéto věci bych asi zhrnula z novinářského úhlu pohledu. Mm, existují také kurzy, které eh, vzdělávají mladé novináři o evropských věcech. Já jako praktička bych řekla, že asi nejvíce potřebujeme, aby novináři eh, byli schopni ten příběh podat objektivně, srozumitelně a kromě toho také by se mohli seznámit s evropskými tématy. Takže to bylo tedy opravdu velmi stručné zhrnutí těch hlavních bodů eh, dnešního dopoledního zasedání. Ještě jednou vám všem mnohokrát děkuji za zajímavou a stimulující debatu. Děkuji také všem panelistům, děkuji eh, i publiku za to, že eh, pokládalo takové úžasné otázky. A nyní ještě dám slovo Eh, Jany, Joannisi Darmise, který vede eh, mediální služby v Evropském parlamentu. Já vám všem mnohokrát děkuji za to, že jste se účastnili dnešního eh, semináře. Teď už tedy ten kominář, seminář končí. Trval dva půl dne. Účastníci měli možnost ehm, vyměnit si názory s poslanci Evropského parlamentu, se zaměstnanci Evropského parlamentu, se zástupci akademie, akademie i Mm, hovořili jsme také o budoucnosti eh, novinařiny, evropské identitě, role médií při podávání zpráv o EU a v neposlední řadě důležitým aspektem eh, tohoto semináře bylo, jak novinářské školy připravují eh, novináře na to, aby podávali zprávy o EU. Doufám, že pro vás byl seminář užitečný a také doufáme, že ve finále tento seminář přispěl k vzájemnému porozumění jak už tady říkal jeden řecký kolega, přispívá také pro boj se stereotypy z kliše v Evropě. Takže mnohokrát vám děkuji za účast. Ještě jednu důležitou informaci. Nyní nás čeká ta recepce, která eh, je přímo pod touto zasedačkou, tedy opatro níž. Eh, kolegové vás tam eh, zavedou. Já doufám, že tam se potom neformálně budete moci ještě o něco déle pobavit o zajímavých tématech. Takže děkuji za vaši účast.